Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli zahájit eh, zasedání výboru pro životní prostředí. Máme totiž eh, velmi perný program před sebou na další dva dny. K bodu číslo jedna bych navrhoval, abychom eh, zprávu pana Rosího, totiž opatření na ochranu před škůdci rostlin, abychom eh, tuto zprávu projednali před eh, bodem 13. který, který se týká poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky a tak dále, aby tedy zpráva pana Rosiho předcházela této zprávě. Pokud nejsou námitky, tak budeme takto postupovat. Děkuji bod pořadu číslo dvě máme k dispozici všechny jazyky, kromě estonštiny a maltéštiny. Další mé sdělení se týká týdne Mind Your Heart neboli chraňte eh, svá srdce, své srdce tady v Evropském parlamentu. Dnes večer mezi 7 eh, a 8 hodinou proběhne akce v prostorách parlamentu. Bude přítomen i pan komisař Borch a eh, litevský ministr zdravotnictví i pan Bertolini ze Světové organizace pro zdravotnictví VHO. To celé začíná v 19 hodin a Pořadatelem je skupina EP Linda McEwen a paní kolegyně Parvanová. E, nevím přesně, kdy se ta, pardon, kde se ta akce uskuteční, to ještě zjistíme průběžně. Dále zde máme delegaci hostů v sále a sice z Velké Británie, ze Spojeného království. Jedná se o 20 osob, ještě je nevidím. A sice jsou z Ministerstva pro energetiku a e, klimatické změny, které se k nám připojí v 16 hodin 30. Dále e, mohu referovat o tom, že pracujeme na e, několika trialozích. Druhý trialog ke zprávě EVS od kolegyně Belie se uskuteční 5. listopadu v 14.30. Dále pak hodnocení dopadu na životní prostředí a s tím související legislativa. E, ten trialog se uskuteční 5. listopadu. Kolega Zanony je odpovědný a dále pak hlučnost automobilů. Kolega Hudský třetí trialog eh, rovněž v úterý 5. listopadu. Všichni kolegové, kteří eh, budou přítomní nebo jsou přítomní, budou mít tedy nabitý program. My se eh, zítra ještě jednou sejdeme na téma nebo k tématu automobilů a sice s předsednictvím rady. Budeme diskutovat o tom, eh, jak eh, pokračovat dále v tomto legislativním, legislativním záměru. A dále pak zpráva kolegyně Glenis Wilmot. K tomu se koná první trialog 6. listopadu a druhý eh, trialog pak 13. listopadu. Trialog eh, k plynům F eh, se uskuteční druhý trialog 4. listopadu. Um, vidíte, že máme velmi nabitý program, pokud jde o trialogy. A těchto trialogů nebude ubývat, spíše naopak v nadcházejících týdnech. Dále bod pořadu číslo 3, schválení zápisů ze schůzí konaných 29. až 30. května. Neobdržel jsem žádné námitky či výhrady, tudíž je to schváleno. A můžeme se nyní hned pustit do pořadu číslo, pardon, bodu pořadu číslo čtyři, totiž do výměny názorů s panem Guidem Razim, výkonným ředitelem agentury EMA. Evropské agentury pro léčiva. My eh, máme velmi dobré informace o Emě, jednak eh, díky tomu, že máme s ní velmi těsné spojení, ale také díky paní Dagmarot Berend, která nás pravidelně informuje a velmi energicky a rázně a tudíž probíhá neustálá výměna informací. Je zde celá řada eh, věcí, které jsme rozhodli v tomto období, jednak klinické testy a pak zpráva paní Dagmar Rodberend o eh, medicínských eh, přístrojích a zařízeních. To bylo velmi kontroverzní a eh, debatovalo se o tom a dále pak bod pořadu číslo 13, to jsou ty poplatky, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky. I to bude tento týden na pořadu jednání. A pak jsme zaznamenali jednu nechválnou událost, a sice udělení eh, absolutoria rozpočtového. Doufáme, že se tato situace v tomto ohledu zlepší a že budeme více hovořit s společně a méně o sobě, jeden o druhém. Nedávno jsme byli v Londýně a sice v prvním pololetí letošního roku. To bylo připraveno rovněž kolegyní Rod Berend a sekretariátem a tam jsme získali vynikající vhled do práce EMI, což bylo nesmírně produktivní. Já jsem se toho osobně zúčastnil. Takže o tom bychom dnes rádi diskutovali. Ale předtím obdrží slovo pan Guido Rázy, který nám pronese svou eh, prezentaci. Prosím, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji váženým členům tohoto výboru za příležitost vyměnit si názory. Tato schůze následuje po velice užitečné návštěvě, eh, kterou právě předseda zmínil, tedy delegace výboru v únoru tohoto roku a velice oceňujeme eh, všechen čas, který s námi trávíte a doufáme, že je přínosný i pro vás. v návaznosti na tuto schůzku já bych se dnes rád soustředil především na restrukturalizaci EMA. Důvodem této restrukturalizace a já si myslím, že ta nová organizace, nová struktura organizace by mohla vyhovět požadavkům i problémům, se kterými se setkáváme a že přispěje tedy ke zlepšování eh, zdraví obecně. První věc se týká efektivnosti. EMA eh, e by měla získat na efektivitě, protože prakticky všechny instituce na mezinárodní i evropské úrovni se maximálně snaží eh, vypořádat se svými jaksi omezeními a problémy a eh, uskutečnit eh, stejný objem práce s menšími zdroji, to znamená snaží se ušetřit prostředky a tak se snažíme i my. A současně je požadováno, aby EMA e, průběžně navyšovala objem své práce a svých úkolů. A tyto úkoly zdaleka přesahují e, pouze e, farmakoobezřetnost a je to tedy, jsou to úkoly náročné. Čím dál více se veřejné zdraví stává jaksi mm, je propojené s eh, globálními eh, dodavatelskými řetězci, eh, týká se to různých nedostatků nejenom v Evropské unii, ale především a častěji tedy i z, ze zdrojů mimo Evropskou unii. A tyto problémy potom mají vliv jak na nové produkty, tak na dobře známé zavedené produkty. Tento vývoj dodavatelského řetězce odráží eh, se odráží v kapacitách eh, realizovat eh, inspekce, jak v Evropě, tak ve zbytku světa. A EMA spolupracuje s Eh, agenturami, lékovými agenturami a institucemi, s mezinárodními eh, partnery, tak abychom dokázali vybudovat eh, dostatečné kompetence a, a, a kapacity, abychom dokázali čelit této výzvě Samozřejmě musíme eh, být organizováni konzistentním způsobem s tímto zaměřením, tak abychom byli schopni také zajišťovat vzdělávání, zajišťovat data, aktualizovat informace, koordinovat eh, na celosvětové úrovni tedy informace a, a poznatky. A v tuto chvíli Eh, my jsme již část organizace jak si vymodelovali podle této potřeby a máme oddělení pro tu takzvanou pharmacovigilance. Eh, eh, přebudujeme víc než nebo 60 procesů, se zaměřením na úsporu jak lidských, tak finančních zdrojů. A již se začínají projevovat první výsledky. E, vznikly dvě divize na podporu sedmi výborů, tak aby e, veškeré aktivity těchto výborů byly konzistentní po celou dobu životnosti daného produktu a e, proto, abychom také Eh, jak si dokázali zajistit eh, kvalitní činnost tohoto, eh, těchto výborů při povolování a podobně. Druhá věc, na kterou se chci soustředit v rámci naší reorganizace, se týká potřeby zlepšit naše zapojení s partnery a dalšími subjekty. A celá řada procesů, které v současné době přeformulováváme, je e, spjato přímo e, s aktivitami tak, e, odvětví, takže EMA se stává takovým centrem pro eh, sběr dat. Ta data získáváme již asi 20 let a eh, jsou jaksi zpracovávána podle různých účelů a potřeb. My v tuto chvíli potřebujeme především rychlý přístup k datům, to je naprosto stěžení pro těch více než tři tisíce expertů a představitelů, kteří naše data využívají pro to, aby mohli přijímat rozhodnutí. A co se týče eh, těch eh, našich zúčastněných subjektů, nové funkce, především v oblasti implementace, eh, jsou potřeba potřeba proto, abychom mohli e, zajistit e, lepší a snažší přístup a snížit požadavky, které oni musí naplňovat v rámci toho přístupu k datům ve své každodenní činnosti. Je to velká výzva, velice jsme investovali do přebudování celé kapacity hospodaření s daty, abychom zajistili současně kontinuitu a, a, a zmodernizovali tedy ten systém. Zhruba 80 databází. E, postupně e, organizujeme kolem čtyř takových pilířů data o referencích, o dodavatelích a tak dále. A to bude největší zdroj informací v oblasti léčiv, e, které budou využitelné pro každého a každý bude moci nahlížet na přiměřené úrovni do přiměřeného množství dat. Eh, co se týče eh, informačních technologií, eh, byl vytvořený systém maximální integrace se sítí. Mývali jsme v minulosti 28 různých systémů a proto, abychom se mohli s nimi vypořádat, snažíme se maximálně ta data integrovat. Co se týče provozních aspektů, první kolo čištění dat by mělo do, skončit koncem tohoto roku. To by se týkalo e, jednotlivých substancí a to je ten nejdůležitější se čtyř pilířů. A nové funkce, především pro tu farmakoobezřetnost, budou, eh, budou hotové v druhé polovině roku 2014. A vytvořili jsme novou divizi eh, pro ty jednotlivé stakeholdly a chceme integrovat data interně i externě a, a právě v té nové, v rámci té nové organizace s možností toho zapojení tedy těch všech subjektů. Co se týče bezpečnosti, ta je významnou prioritou pro nás, nicméně chápeme, že je důležitá také přístupnost a dostupnost eh, léčiv a i údajů o léčivech, takže eh, to je cílem naší činnosti, takže se soustředíme především na inovace, na podporu inovací, abychom eh, jak si vyhověli těm potřebám, které zatím nejsou naplněny. E, inovace to je velmi složitý proces, jak jistě víte. E, nyní prodělává změnu modelů od takzvaných blockbusterů po takzvané personalizované léčiva a zúčastňují se toho zase další subjekty, což jsou třeba ti, kteří to financují a zvyšuje se masa ehm, poznatků a, a, a celá problematika poprodejní a problematika bezpečnostní a podobně. A EMA se musí vypořádat s tímto měnícím se prostředím a musí se tím pádem sama také změnit. EMA také hledá nový přechodný model pro eh, eh, zlepšení eh, problematiky mm, míry rizika nebo po, u poměru rizika k přínosu a e, k zajištění bezpečnosti. Já se domnívám, že budeme nutné angažovat všechny subjekty, to znamená e, podniky, pacienty, akademie i investory, a akademické kruhy a, hled, a snažit se hledat nejlepší možné nové Ehm, ehm, eh, jaksi eh, expertní výsledky v poměru k požadovaným eh, zájmům a cílům. Z toho důvodu vznikla nová divize pro vývoj a výzkum. Její název říká vše. A tato divize poskytuje vědecké poradenství, poskytuje také regulační podporu malým a středním podnikům, akademickým uh, institucím, uh, takzvaným spin-off a organizacím, které mají omezené kapacity uh, ohledně regulačních poznatků. Pro vytvoření vhodného prostředí, kde uh, vědecké Mm, e, aktivity se jaksi budou setkávat e, s mm, investičními subjekty tak, aby e, bylo možno realizovat nové projekty. To je v podstatě jádro toho konceptu One Stop Shop, kdy chceme podporovat v Evropě investice do výzkumu, abychom zajistili lepší a bezpečnější léčiva. To je tedy, to jsou e, zhruba jaksi ty stavební kvádry naší e, e, reorganizace a já jsem připraven samozřejmě zodpovědět jakékoliv otázky. A na závěr bych vám chtěl velice poděkovat všem členům výboru za důvěru v naší agenturu a v její vývoj. Eh, bez ohledu na to, jak existující návrhy dopadnou, považujeme eh, vaše návrhy eh, jako veliký projev důvěry vůči naší agentuře, mě osobně, mým spolupracovníkům a myslím si, že je to to naše poslední setkání do konce mandátu eh, tohoto parlamentu, tedy v tomto složení a já bych chtěl velice poděkovat při této příležitosti paní Dagmar Berend, která je kontaktní osobou eh, v MV pro EMA a ona nám Mm, poskytla mnoho poradenství, podpory, konstruktivní kritiky, um, upozornění a varování a mm, velice pomohla EMA eh, ke zlepšení činnosti EMA. Eh, takže děkujeme, Dagmar. A chtěl bych také poděkovat sekretariátu výboru za obrovské úsilí při průběžném poskytování toku informací a všem členům děkuji za podporu a důvěru. Díky. Vielen Dank. Mm, děkuji, pane Guido Rázi, děkuji za tato slova a děkuji také za prezentaci a informace. Máme zde ještě dva zástupce výkonného výboru. Je to pan Giuseppe Ristico a profesor Lema. Oba se chtějí také vyjádřit v tomto pořadí. Především bych velmi chtěl poděkovat Guidovi Razimu a všem členům Evropského parlamentu, protože navzdory potížím, které zažíváme, mám na mysli ekonomickou krizi v Evropě, vedení agentury EMA si vedlo výborně, protože je zde ta interakce mezi těmi různými sedmi výbory. V minulosti každý výbor pracoval sám pro sebe. Nyní ale probíhá koordinace a vznikají tak synergie mezi jednotlivými výbory, což eh, přináší velmi zajímavé výsledky. Musím ale také poděkovat Françoise vy jste byla matkou farmaceutické legislativy, pamatuji si to, a musím také poděkovat eh, výkonné radě EMA, protože eh, přijala můj návrh, jinými slovy. Eh, konečně došlo ke změně vodítek pro Alzheimerovu nemoc. A e, dosud tam platila jiná vodítka a e, toto je velký problém. Problém velkého významu pro Evropský parlament a evropské farmaceutické společnosti a evropské občany. Dosud jsme strávili deset let a také jsme vydali peníze a čas bez eh, vývoje nových léčiv. Proč? Protože ta vodítka nebyla správná. Nemůžete zvrátit symptomatologii Alzheimerovy nemoci, když je to vážný problém, když miliony na tuto nemoc umírají. A proto jsem navrhla a EM, navrhl a EMA také eh, přistoupila na provádění klinických testů na začátku eh, propuknutí Alzheimerovy nemoci když jsou příznaky ještě nepatrné pouze tak a pouze s pomocí eh, mm, postupu EMA eh, zajistíme rychlý postup, jinak neskončíme nikdy, eh, pokud budeme prosazovat, respektive vycházet pouze z dlouhodobých testů. My máme zapotřebí nalézt terapii a proto je velmi důležitý, aby ten proces licencování postupoval rychle. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, poněvadž to bude prací příštího Evropského parlamentu. Já zde již nebudu, ale člověk nikdy neví. Myslím, že je nutné opět začít diskutovat o eh, významu výboru pro eh, eh, pokroková, pokrokové terapie, protože jsou tady velmi chatrné výsledky. Navzdory množství peněz, které do toho tečou. Měli bychom pouvažovat případně o novém legislativním aktu Takže vkládám velkou důvěru do tohoto výboru a jsem velmi rád, že vidím kolem sebe tolik přátel, eh, tolik odhodlaných přátel a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za tato slova a nyní pan Leman. Děkuji za tuto příležitost říci několik slov o naší spolupráci. Spolupráci mezi výkonnou radou, Gidem Razim a personálem EMA. Jedna věc zde již zazněla z úst Gida Raziho, to totiž interní reorganizace EMI, to je velmi důležitá otázka. Druhý důležitý bod v této věci se týká střetu zájmu. Já mám za to, že v skutku potřebujeme velmi jasné úpravy e, problematiky střetu zájmu. A dovolte, abych na toto téma ztratil několik e, zásadních slov. Já přicházím z akademické oblasti, a při pohledu na střed zájmu, o němž se také diskutovalo ve výkonné radě, zjišťuji, že dosahujeme již eh, eh, rizikové úrovně dvě, pokud organizace eh, obdržuje, obdrží financování od klienta. Podle mě je to velmi vágní definice a jelikož pocházím z univerzitní oblasti a nevím, zda se míní institut farmakologie, anebo fakulta, anebo dokonce univerzita. Bylo-li by tomu tak, pak by bylo zcela nemožné, aby kdokoliv z akademické oblasti eh, působil v EMA. Jestliže kolega eh, z fakulty nebo ministerstva získá grant, pak už je na eh, úrovni rizika Dvě. A to je nemožné. My odpovídáme sami za sebe a nikoli za celou instituci. Myslím, že to je velmi závažný bod, který musí být brán v úvahu a měl by být vyjasněn. Opět chci zdůraznit, že plně podporuji eh, střed zájmu, ale tato věc musí být podle mě přehodnocena. Druhý bod. To bylo horké téma eh, eh, v rámci výkonné rady. Je to diskuse o nařízení a jak zajistit udržitelnost eh, léčiv a regulačního rámce pro léčiva. Samozřejmě potřebujeme jasné definice o odpovědnosti, ale výkonná rada zmínila ve svých diskusích eh, to, že odpovědnost výkonné rady musí být zahrnuta do rozhodování o nařízení o odměnách. Nechci se dotknout odpovědnosti eh, Evropského parlamentu a Rady Evropy, ale musíme se rozhodnout, jak se podělit o jednotlivé odpovědnosti abychom skutečně vyřešili problematiku nařízení o odměnách eh, mezi jednotlivými institucemi a příslušnými eh, úřady a orgány. Děkuji vám. Nyní Budeme diskutovat nejdříve paní Dagmar Rod Berend, naše kontaktní osoba a potom další. Paní Groste se hlásila také. Přehlédl jsem někoho, pokud ne, tak začneme takhle. Paní Jana Kudakis také, ale nejdříve Dagmar. Je, jsem v pokušení zmiňovat se o příliš mnoha věcích, ale vzhledem k tomu, kdo se hlásil o slovo, tak François určitě řadu témat pokryje a já nemusím pokrýt všechno. Takže děkuji vám Guido Rázy, nejenom za vaše laskavá slova, ale také za to, co jste tu prezentoval. A já musím připustit, že jsem velice ocenila způsob, jakým vy jste změnil práci EMA. A vždy jsem byla přesvědčena, že tato agentura eh, patří mezi ty nejlépe fungující v Evropě, ne ve světě ale i přesto prostě potřebovala změnu, protože, jak jste říkal, jak vy jste to přesně říkal? Jakou že to kritiku sympatickou, nebo jakou jsem to občas... Vy... Jo, konstruktivní kritiku, že jsem měla. Ano, to jste řekl krásně, moc děkuji. Uh, v minulosti jsem možná nebyla vždycky takto konstruktivní a vaše restrukturalizační procesy v agentuře byly opravdu potřeba. A je to dobré znamení pro každého, eh, jak si včas eh, uvažovat o nižším rozpočtu a současně se snažit o maximální efektivnost. A tím se dostávám možná k druhému tématu, kde nemohu stoprocentně souhlasit se zástupci Evropského parlamentu, nikoli agentury, aby to bylo zcela jasné, pane profesore. Jsem přesvědčená, že poselství agentury, která je velice vlivná ve světě dnes, je třeba vnímat eh, za současného úzkého sledování výdajů, protože v celém tento, v tomto odvětví je to významné téma. Co se týče poplatků, mám pár připomínek, co se týče EMA a jejich aktivit. Spolupracovala jsem na budování dostatečného prostoru pro práci. Já vím, že spolehlivost EMA bude klíčově spojená se, se spolehlivostí jejich databází. Když se podíváme na systém eh, databází a Eh, tak EMA nebyla zrovna eh, příkladem efektivnosti, nebylo zcela, hm, jak si, já, já nemám informace o tom, jak byly prostředky využívány před vaším jmenováním eh, do čela, ale každá databáze a ne třeba i v oblasti farmakovigilance Mm, musí fungovat co nejdříve. Takže chci se zeptat, jestli byste nás mohl informovat o časovém plánu, protože to je velmi důležité. Občané, pacienti, lékaři mají jasný zájem na tom, aby ta databáze fungovala a fungovala co nejdřív. Farmakovigilance Mm, paní kolegyně tady jedna bohužel nemůže být z důvodu problémů na cestě. Ono to souvisí s poplatky, ale pouze nepřímo. My bychom měli věnovat pozornost signálům farmakovigilance spojením se staršími produkty, které jsou na trhu už delší dobu. Nevím, jestli chcete toto okomentovat, jak, jak předvídáte vývoj této situace a co by to pro nás mohlo znamenovat, a e, protože myslím, že pro nás je dobré, abychom si, jak si měli vždy na paměti a abychom aby to věděli i občané, že léky jsou tu proto, aby pomáhali a léčili a žádné léčivo není stoprocentně bezpečné, jako žádná chemikálie není stoprocentně bezpečná. A pokud vyvinete něco, co je pro ně dobré, tak není Eh, zaručeno, že třeba za deset let věci nezjistí, že je to provázeno nějakými problémy. Takže toto je třeba mít eh, na paměti a, vývoj, a signály určitého vývoje je třeba tedy také sledovat z tohoto pohledu. Velice mě těší, že jste se zmínil o inovacích na straně jedné a lékařských potřebách na straně druhé, protože ne vždy je to eh, rub stejné mince. Někdy eh, jsou eh, potřeby léčiv jiné než farmakovigilance. A nyní, co se týče regulačních otázek, zazněla tady zmínka o výkonné radě, která jak si se k tomu má vyjadřovat. Výkonná rada je e, jaksi výkonnou radou agentury, dostává peníze, s těmi hospodaří, vy zastupujete Evropský parlament, vy byste měl být první, kdo to podporuje. A jak si a tam výkonná rada do toho nemá co zasaho, zasahovat, prostě vezme to, co dostane, e, co se týče financování. Co se týče otázky, zda regulační síť léčiv při agentuře má přidanou hodnotu, může mít přidanou hodnotu, jestliže každý se e, ujme své odpovědnosti. Národní agentury, pokud národní agentury budou pouze využívat Evropskou agenturu, e, když se jim to hodí, a v případě národních povolovacích řízení neponesou odpovědnost, pak by se měli jaksi poučit. Otázka zní, zda jak si naplňují své úkoly, zda dělají svou práci. Odpověď je, že kdykoliv probíhá nové povolovací řízení nebo řízení farmakovigilance, a je tu zpravodaj z členského státu a ten zpravodaj bere svou práci vážně a odevzdá perfektní kvalitu v použitelné formě skvěle. Pokud zpravodaj není schopen a sekretariát EMA musí tu práci udělat za něj a přeložit to, tak potom je tu problém. Jestliže ten stejný členský stát si myslí, že mohou refinancovat své národní rozpočtové potřeby z evropského rozpočtu, tak to ne. Já nemohu a nebudu akceptovat a chci, aby to bylo kolegům jasné, že na jedné straně evropský rozpočet snižuje prostředky pro EMA jako pro ostatní agentury, snižují se stavy o 5 a to se týká všech institucí v Evropské unii a v členských státech tomu tak není, aspoň ne ve všech. A na druhou stranu členské státy chtějí, aby peníze jejich národních agentur prostřednictvím, jako využívali vlastně eh, prostředky z evropského eh, rozpočtu. Jestliže národní agentury eh, jak si mají fungovat, tak si je mají státy financovat. Pokud ty agentury nejsou schopné víc financemi, které mají k dispozici, tak je něco špatně. Nelze se opírat o spravodajství mm, takže se díry v rozpočtu lepí z evropského rozpočtu. A e, nyní tedy síť agentur. E, je e, jak se obhajováno některými malými, tedy i některým velkým členským státem, ale já si myslím, že teď je na čase hovořit o penězích v souvisl, o penězích v souvislosti s kvalitou národní, o penězích v souvislosti s odpovědností, Eh, ale eh, všechny tyto věci jsou eh, zásadní. Nejde jenom o peníze. A v, národní agentury by měly dostat jenom tolik peněz, kolik odvedou práce. A myslím si, že je jasné, že národní orgány jsou placené za zpravodaje, kteří jak se jasně musí ukázat, jakou práci odvedli. Jestliže se řekne, že Eva má tu práci odvést. Potom je to i ten výchozí bod špatně, protože EMA má těch peněz nejméně a platí e, poskytovatelům služeb, což jsou národní agentury. Takže musíme si dávat pozor, abychom tady nevytvořili vlastně chybnou, milnou konkurenci mezi národními orgány a EMA, což nepomůže evropským pacientům a tady já bych dávala velký pozor na legislativu a signály z Německa, z různých zemí, jak si jsou poněkud varovné v tomto směru. Děkuji, paní Kotěnes. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že zde zase vidím staré přátelé. Velmi dobře jsme spolupracovali. Nejsem tedy poradkyní, ale přece jenom se zabývám touto otázkou a chci se zeptat, jak daleko se pokročila legislativa a jak může být užívána. Čili konkrétně se ptám ohledně farmakovigilence na to, jak to funguje zdroje v komisi a jaké oblasti jsou nejvíce komplikované. Děkuji, eh, paní Oben. Děkuji mnohokrát a děkuji, eh, že jste se dostavil, Guido Razi, a děkuji za vaši prezentaci. Mám dvě poznámky. Za prvé, v návaznosti na to, co uvedl pan profesor eh, Lema ohledně střetu zájmu myslím, že bychom měli být téměř hysteričtí ve snaze zabránit střetu zájmu. Ehm, točí se kolem nás množství peněz a viděli jsme, co se stane, když se tím lidé zabývají. My chceme, aby občané nám důvěřovali. Chtěme, chceme být eh, eh, věrohodní a musí být jasné, že ti, kteří rozhodují o eh, lécích, nejsou zapleteni do osidel střetu zájmu. My to požadujeme a žádali jsme o to také v petičním výboru. Několikrát jsme žádali o novou úpravu v rámci evropských institucí, která by také pokryla EMA o Eh, dobré zprávě, kde bude také upravena otázka a jednoznačně upravena otázka střetu zájmu. Toho bychom se měli držet. V Dánsku máme velmi eh, špatné případy. Například Řecko vůbec eh, neprodává generické léky. Víte proč? A myslím, že Řecko ekonomicky tak trpí a je vystaveno zcela v šanc úplatkářství eh, eh, a korupci a proto eh, by neměli vůbec být zapojeni do rozhodování. Takže je nutno to objasnit. A chci také zdůraznit, že musíme nalézt odborníky, kteří eh, eh, nejsou zapojeni do toho průmyslu, nejsou svázáni s průmyslem farmaceutickým. To určitě jde. Dále otázka k transparentnosti. Alespoň dánský tisk zjistil, že jste, nebo budete dnes zde s námi, Guido Razi, a eh, již volají z domova a táží se, zdali jsou nové zprávy o implementaci pravidel, která jste zavedl vy, potom případu s ombudsmanem, kdy eh, ten mm, příslušný institut eh, vyhrál petici a obrátil se na ombudsmana a žádal jej, aby transparentnost eh, byla na straně pacientů a nikoli průmyslu. A ombudsman vyhověl této petici a vy také. A za to jsme vám velmi vděční. Pak to bylo ale zastaveno soudem pod vlivem těch eh, dvou eh, velkých farmaceutických koncernů. Najednou byl ombudsman zcela stranou, i náš přístup k informacím už nebyl eh, prvořadý a tak dále. A mě žádají z domova, a byla bych ráda, kdybych mohla poskytnout a posloužit odpovědí. A sice táží se, jak dlouho ještě budeme odkládat vaši novou praxi o praxi týkající se toho, že pacient a veřejný zájem eh, bude nadřazen eh, zájmu eh, průmyslu a lobbystů a tak dále. proč tady stále ještě eh, není příklon k úplné transparentnosti. Musíme být v tomto silní a eh, skutečně doufám, že eh, nám nyní řeknete, že již došlo k pokroku a nebudeme muset čekat další dva, tři roky. A to také v souladu s hlasováním o příslušném nařízení v parlamentu mám na mysli klinické testy, lékařská nebo zdravotnická zařízení a e, úpravu o e, e, diagnóze. To by byl tak obrovský pokrok a také by to přispělo obrovský, obrovskou měrou veřejné důvěře. Vůči nám děkuji. Děkuji, paní Aldasusa. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat eh, výkonnému řediteli EMA. Eh, Děkuji za vaši přítomnost a za vaši prezentaci eh, těch aspektů, které se týkají nových činností v EMA. Nejdříve bych chtěla říci, že já osobně i má politická skupina GUE NGL jsme byli proti proti snížení o 5 v administrativních výdajích vaší agenturech, agentuře a chtěli jsme tedy snížení horizontální. My jsme chtěli eh, rozpočet eh, změnit eh, mnohem náročnějším způsobem, tak aby víceletý finanční plán, včetně roku 2014, byl mnohem širší. V mém případě to tedy znamená, že nechci přijímat žádnou odpovědnost za zkracování vašich prostředků. Eh, u nás se říká, nemůžeme si udělat omletu bez toho, abychom eh, rozbili vejce, ale chci eh, se vás zeptat. 5% snížení rozpočtu, co bylo nutné snížit? Samozřejmě, že zdroje musí být snižovány, ale 5% je hodně. Já se domnívám, že toto je zásadní otázka, a ona zlepšení, o kterých jste hovořil, e, týkají se také e, přístupu k databázím a složení těch databází. To je zásadní otázka. Víme všichni, jak je to důležité pro občany Eh, a tedy potenciální pacienty, ale také pro profesionály v zdravotnictví a také eh, vědce. Eh, vaše snahy o zlepšení mají také zlepšit přístup k těmto databázím a tyto databáze musí být také posíleny. Za to vám děkuji a blahopřeji, ale kde bylo tedy eh, možné snížit eh, rozpočtové výdaje. Eh, otázka databází je však také určitým propojením k otázce transparentnosti, o které hovořila paní Hauken. Transparentnost dat, výsledků a také studií. Nechci být příliš dlouhá, ale chci se přímo zeptat a zde bych požádala o vaše stanovisko. V posledních měsících v těchto výborech jsem sledovala dvě, tři záležitosti, promiňte, které jsou, myslím, podstatné a které budou i v budoucnosti důležité pro občany v Evropě. Jde o legislativní texty eh, ohledně léčivých přípravků a ohledně bezpečnosti pacientů. To jsou témata důležitá, jak pro bezpečnost eh, pacientů. Zde musí být údaje velmi robustní, aby bylo možné stanovit lépe diagnózy. Já jsem nebyla příliš spokojená s tím, jak se hlasovalo na plenárním zasedání o eh, zdravotních přípravcích. Dále klinické testy. Zde se mi zdá, že eh, přijatý návrh, eh, tedy návrh přijatý ve výboru, je lepší než ten, který byl eh, předložen komisí. To jsme také konstatovali v našich debatách, ale je zde určitý nedostatek a sice, eh, že ke klinickým testům nejsou stanoviska zcela jednoznačná. Eh, je zde otázka posouzení a potvrzení eh, na základě eh, práce etického výboru. A je tedy nutné mít schválení a eh, nikoliv jenom tedy prověření. V této souvislosti mám dvě otázky. Za prvé, ohledně léčivých přípravků, chtěla bych vědět, jak to vypadá s rizikovými přípravky a jak je možné zaručit co eh, nejvyšší bezpečnost eh, na evropské úrovni. Je to velmi přímá otázka, sice jaký mechanismus by dovolil zajistit eh, lepší zdraví pacientů. Druhá otázka, to jsou klinické testy. A sice za několik eh, let eh, bude eh, databáze EMA obsahovat také klinické údaje, které však nebudou prověřeny etickým výborem a nebo také dalším orgánům. Děkuji, paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve říci panu Rasimu, že jsem velmi ráda, že je mezi námi. Bohužel jsem eh, nemohla být eh, přítomna od začátku a neslyšela jsem všechny informace. Je mi líto, že jsem nemohla přijít dříve, ale eh, chtěla bych vám vyjádřit velkou důvěru. S dalšími kolegy, kteří jsou rovněž eh, přítomni, eh, jsem se zúčastnila pracovní schůzky v EMA před určitou dobou a byla jsem skutečně velmi překvapená velikým zájmem o toto setkání a rovněž jsem také pochopila, jak obrovská je vaše práce a jak seriózně postupujete eh, ve vašich činnostech. Po tomto úvodu bych chtěla říci, že je mi také líto, že váš rozpočet byl zkrácen o 5 Vím, že je neustále od vás žádáno, abyste více pracovali a Evropský parlament se na vás pokaždý obrací s dalšími Eh, úkoly, eh, přičemž snížení rozpočtu vám neumožní eh, na to přiměřeně také reagovat. Chtěla bych vyzvat aby byly využity další prostředky. Eh, je to situace, která je velmi komplikovaná a je jen velmi obtížné vše zavládnout, což mě znepokojuje. Eh, třetí zájmu vidíme všude a nemáme-li minimum důvěry v těch pracovních vztazích, pak to pro vás eh, je velmi obtížné. Eh, tak také přicházíte o určité znalosti a expertízy osob, které by mohly být ve střetu zájmu. Zde je nutné postupovat velmi transparentně. A navíc by vám to nemělo bránit v korektní práci. Je nutné využít eh, expertízy, které jsou nezbytné. A chci se zeptat, eh, nakolik jste pokročili ve vašich úvahách eh, na toto téma. Je-li ten pojem třetu zájmů také určitě tou zábranou pro vaši činnost? To je také mo, má otázka. Jsem ráda, že zde jsou další zástupci výkonných eh, výkonné rady. Eh, spolupracovala jsem s nimi v minulých letech. Já jsem velmi ráda, že velmi intenzivně pracují na našich úkolech. Co se týče nových aktivit v oblasti farmakovigilance, je dostačující postupovat eh, na základě toho, co bylo stanoveno. Eh, mohli byste nám prosím říci, co si o tom myslíte a jistě eh, také nositelé schvalování na trhu nemohou pracovat bez podpory ze strany členských států a také EMA. Eh, nemělo by se však postupovat eh, duplicitně. Eh, článek 2 jednacího řádu, to je tedy také otázka údajů do vaší databáze, mm, do transparentnosti. Není zde příliš úzká hranice ohledně vstupu medicamentů, vždy to souvisí také s dávkováním a s velikosti eh, jednotlivých eh, eh, výdajových obalů. Dále je zde spousta ještě jiných otázek, o kterých se již hovořilo a já jsem o mnohem již debatovala. Na říjnu, říjnovém plenárním zasedání také Evropský parlament přijal rozhodnutí ohledně bezpečnosti pacientů, což je také spojeno samozřejmě s lékovými postupy a eh, chtěla bych se zeptat, jak jste postupovali. Měli jsme problémy ve Francii s mediátorem a také v Dánsku eh, s jinými eh, léky. Jak postupujete v této oblasti bezpečnosti léků. Děkuji. Děkuji, paní Grostet. Paní Jana Kudakis. Please. Prosím, máte slovo. Děkuji. Málem jste na mě zapomněl. Chci poděkovat mě za e, návštěvu. Já jsem e, vás navštívila, velice se mi to líbilo a mnohému jsem se naučila. E, vracím se k tomu, co jste říkal v tom smyslu, že nemůžete připravit omeletu bez vajec, respektive bez toho, že byste vajíčka rozbil nebo zakoupil. A v této chvíli mají mnohé členské státy problém se zakoupením čehokoliv. Já jsem se právě vrátila z Řecka a Eh, viděla jsem, eh, eh, s kolika ekonomickými problémy se potýkají. Musíme v tom být velmi obezřetní. Ostatně tam jsem si také nakoupila léky, o kterých se tady hovořilo v lékárně, takže je tam vyrábějí. Pokud jde o tu pětiprocentní hranici, tak vám k ní blahopřeji a těším se na podobné škrty nebo krácení v budoucnu, protože prožíváme velmi obtížnou dobu v celé Evropě konstruktivní kritika. Farmakovigilance a poplatky za ní, já na tom pracuji a jsou zde dvě věci. Pokud vím, tak EMA eh, tady sehrává důležitou roli, jako by architekt, který vše kontroluje ve spolupráci s příslušnými orgány. Vy používáte počítačový systém a my tento systém eh, musíme Eh, zmodernizovat co nejdříve, protože eh, slyším zvěsti o tom, že ten systém eh, není zcela dokonalý. Také jsem s potěšením zaznamenala, že poplatky navržené komisí vy jste na to řekli, že byste v podstatě mohli odvést tu práci za nižší částku. To je skvělé, ale jste si jistí, že to budete moci dodržet? budete schopni eh, vyjít eh, s tou nižší částkou. A je ten počítačový systém již eh, v, hotov, připraven? Děkuji, paní kolegyně Jana Kodakis. Ostatně já bych na vás nikdy nezapomněl. Nikdy bych na vás nezapomněl. Jednak jste na seznamu řečníku a vůbec. A dále má slovo Guido Rázy má nyní možnost odpovědět na eh, nadnesené otázky, podněty. Prosím, Guido, máte slovo. Dobrá, děkuji. Vynasnažím se a doufám, že nezapomenu na nic. Pokud ano, tak se předem omlouvám a prosím, připomeňte mi to, na co jsem zapomněl případně. Začal bych eh, po pořadí a některé otázky sloučím, protože možná, že na ně lze odpovědět jednou. Profesor Lema eh, nadnesl v podstatě dvě věci. Za prvé otázku střetu zájmu eh, expertů. Tato věc byla zmíněna i mnoha dalšími například paní Roth Berend, paní Oken, paní Sousa a i paní Grosset. Já se vyjádřím k tomu, jak eh, já na to pohlížím a jaký je současný stav věci. Víte, že proběhlo setkání o střetu zájmu, eh, kde jsme řekli jasně, že musíme vytvořit rovnováhu mezi ehm, ehm, tím, že budeme mít eh, nejlepší možné experty na straně jedné a na straně druhé. Ehm, zachováme vysokou a stejnou úroveň eh, pozornosti a péče o důvěryhodnost systému. Chtěl bych shrnout eh, svůj osobní názor a také závěry eh, toho setkání. Za prvé, my víme, že pro akademický svět musíme nalézt metodologii, eh, abychom specificky identifikovali zájmy to znamená e, určité kvóty e, úrovní e, rizika 1, 2, 3, tam musíme tedy definovat, v čem spočívají rizika střetu zájmu a musíme jim zabránit. A metodologie tohoto není ještě jasná, pracujeme na ní a výkonná rada bude požádána o přijetí rozhodnutí v této věci. Víme také, že když si toho navršíme příliš, tak eh, to také nebude eh, dobré eh, pro střed zájmu. Musíme tady eh, nalézt rovnováhu. A pokud jde o časový rámec, víme, že 2, 3, 4 roky nejsou přiměřené. Musíme tedy říci, kdy ten zájem zanikne. Buď za několik měsíců nebo nikdy například. Takže na, to, na tom pracujeme a v konečném důsledku o tom vy rozhodnete ve výkonné radě. Pokud jde o transparentnost a střed zájmu, my eh, v této době to publikujeme eh, tak, abychom umožnili i eh, zainteresovaným stranám, aby poukázali na věci, na které jsme zapomněli nebo které nám unikly a tak dále. Pokud jde o transparentnost, tak tady platí totéž již nyní zvyšujeme úroveň transparentnosti tím, že zveřejňujeme zápisy a pořady jednání všech výborů a jak jsme slíbili, ke konci roku budeme již schopni eh, zveřejňovat zápisy výkonné rady a tak dále. Pokud jde o soudní případy, tady musíme samozřejmě respektovat to, co rozhodne soud a eh, současně Musíme také respektovat eh, očekávání a také ombudsmana. To znamená, že stále ještě vydáváme mnoho dokumentů a jediná možnost, kterou máme, je eh, obecný zájem o veřejné zdraví, který to celé zastřešuje. Osobně se domnívám, že musíme mít řízený přístup k eh, zveřejňování dat. Rád bych se dopracoval k tomu, abychom eh, zveřejňovali ta data, o nichž rozhodujeme. Pouze ta data, o nichž rozhodujeme, protože k tomu musíme dát také vysvětlení, proč jsme to rozhodnutí učinili a když je to rozhodnutí učiněno, tak je debata ukončena není důvod eh, bránit zveřejňování těmto datům. Určitě to prospěje eh, eh, malým a středně velkým podnikům v Evropě, více než těm velkým nadnárodním mimo Evropu. Nyní jsme v pozici čekání, protože musíme vyčkat rozhodnutí soudu. myslím a doufám, že jsem odpověděl eh, na obě otázky. Paní Rothberend se ptala na časový harmonogram a Myslím, že se ptala také na zveřejňování data, časový harmonogram toho počítačového systému. I paní Janu, Jana Kadakis se na to, myslím, ptala. E, to je taková ta otázka o tom, co bylo dřív, e, vajíčko nebo slepice. Jde o to, jak e, vybírat poplatky, když nemáme databázi, na kterou se můžeme Eh, spoléhat. A proto jsem v úvodu také řekl, že eh, ten počítačový systém byl eh, sice velkou investicí, ale rozhodli jsme se pro ní a to na úkor škrtů v jiných oblastech, protože potřebujeme tuto technologii do budoucna. Jak si stojíme dnes? Jak jsem již uvedl, do konce roku budou všechny látky vyjasněné. To znamená, ta databáze obsahuje asi půl milionu kódů s řadou aplikací a určitými chybami. Koncem roku toto bude pročištěno a to znamená, že jsme také najali externisty, experty, aby pročistili tu databázi, aby ji zprovoznili a to a v souladu s funkčností té databáze se snažíme ještě to dotáhnout eh, tak daleko, abychom mohli implementovat i farmakovigilanci, a abychom byli připraveni eh, v půli roku 2014. V té době už by měla, mělo být možno, možné využívat ta data. Eh, já vím, že tento odhad není velmi optimistický, je spíše konzervativní, ale doufám, že v polovině příštího roku budeme v této pozici. Ještě toho eh, můžeme udělat eh, mnohé, například dodavatelský řetězec je čím dál tím větším problémem eh, tu databázi také musíme být, mít připravenou včas ve formě balíčku. Um, um, I think that the... Já si myslím, že nová databáze, nová farmakovigilance, jak říkáte, to poutá pozornost. 60% eh, nárůst signálů bylo eh, jaksi zjištěno v loňském roce. A co to znamená pro všechny produkty, pro ty všechny reference? určitě dojde k identifikaci něčeho, če, co, čemu jsme neporozuměli, ale také poznáváme řadu problémů vyplývajících z výroby, se kterými jsme neměli v minulosti v Evropě zkušenosti a také eh, lékařské chyby, chyby lékařů při předepisování dopisu jsou odhalovány cestou farmakovigilance. Takže já si nepamatuju přesně procenta těch 60 případů, kdy došlo k nevhodnému užití léku spíš než závady toho léku samotného. Takže farmakovigilance odhaduje různé typy omylů a chyb a my nechceme diskriminovat žádnou technologii nebo je, protože je třeba identifikovat, zda to byl problém léčiva nebo problém jeho užití. A pokud to bylo v příp- jaksi eh, závada užití, je to čím dál složitější, protože lidé berou nekonečné kombinace různých léčiv. Takže to je z mé strany taková představa o tom, jak bychom měli postupovat. Co se týče nových léků, tam by to mělo být, jak si ty problémy by měly být odhalovány dříve než v minulosti. My bychom měli být schopni detekovat nedostatky daleko rychleji než v minulosti a u všech léků bychom měli lépe jaksi ladit jejich vhodné užití. Také Eh, problematiku takzvaného off-label use. Někdo tady hovořil eh, tož je složitější problematika, nicméně off-label use bude pokrývat části farmakovigilance, abychom dokázali určit, zda v některých případech to představuje výhody a že se zabrání tomu, čemu zabránit chceme v případě off-label use. Co se týče poplatků a výkonné rady, to je mimo mou kontrolu, ale já bych mohl říci, vy jste tady, paní Ruben, zmiňovala, že otázku národních agentur a jejich přidané hodnoty. E, osobně bych řekl, ano, mají přidanou hodnotu, my potřebujeme místní územní kontrolu a osobně to vidím tak, že je důležité samozřejmě, aby docházelo k poklesu jejich rozhodování o povolování nových léků, ale zvyšuje se jejich Eh, užitečnost při kontrolách a inspekcích, protože eh, bez místních orgánů si nemůžeme dovolit všechny kontroly, které musíme realizovat. Takže já bych chtěl říci, že my chceme soustředit na školení pro pracovníky místních agentur, abychom soustředili jejich energii tam, kde je potřeba eh, těch oblastech, které jsou nutné. My víme, že e, tyto e, instituce mají veliké e, kapacity a možnosti a je třeba je tedy náležitě využít. Paní Kortens se ptala, jaké problémy máme. Ty první zkušenosti jsou velmi pozitivní. Jsem hrdý na své lidi. Emma byla schopná bez dalších pracovníků dokázala eh, jak si během roku um, naplňovat všechny své úkoly díky eh, novému a lepšímu využití pracovníků a Eh, omezil se raketový růst časových hodin. Jsem opravdu velice hrdý na naše lidi a delegáti sítě. Eh, bez poplatků bychom pokryli náklady, ale nemohli bychom platit zpravodajům. Eh, zatím to funguje především na bázi dobrovolnosti a jen málo zemí převzalo na svá bedra velkou část tedy té, e, toho břemene a já jsem jim za to velmi vděčný. Jak dlouho budeme moci takto fungovat, nevím. Nemůžeme stále fungovat v nouzovém režimu, ale e, zatím tedy bych řekl, že ten systém fungoval celou dobu dobře. Jinak další otázku jsem, myslím, již odpověděl. Doufám, mluvám se, jestli jsem na něco zapomněl. Paní Susa, děkuji vám za projevené sympatie a za to, že nesouhlasíte s tím škrtem pětiprocentním. My jsme s 85% financování aktivitami, které generujeme, čili my nepředstavujeme zátěž pro veřejné e, prostředky, to bychom měli mít na paměti. Pouze, tím pádem u nás došlo pouze k jednoprocentnímu e, škrtu 50% peněz je z veřejných zdrojů e, a předisponovali jsme pracovníky a dokázali jsme to proto, že těch 60 procesů, které já jsem zmiňoval, nám umožnili centralizovat některá oddělení, některé služby, aby nedocházelo k duplicitě a předisponovali jsme pracovníky na potřebné aktivity a předisponovali jsme i prostředky, díky tomu jsme se mohli vypořádat s tím, těmi škrty ale jak říkám, dlouho takto pokračovat nebude možné, jestliže se bude nadále zvyšovat pracovní zátěž. Eh, samotná koordinace inspekcí vyžaduje 20 až 25 lidí na plný úvazek natrvalo. A takže samozřejmě na to potom všechno má, má okamžitě vliv to si nemůžeme zastírat. Klinické testy. Ano, diskutuje se o tom, ten způsob sběru dat není příliš konzistentní, uložiště E, a jestliže nebude jednotné úložiště dat, pak je to nebezpečí e, a my dnes po té naší reorganizaci jsme v daleko lepší pozici a můžeme prakticky e, jak si zahrnout klinické testy, aniž bychom museli zvyšovat výdaje, což znamená, a tím chci uklidnit členy, protože mm, mm, komise náš podporuje, členské státy si to uvědomili, tak já mohu říci, že namísto výdajů generovaných různými místy skladování dat, eh, bude, budou ta data integrovaná. A dáváme přednost třeba i menším investicím v tímto směrem, tak abychom tedy ta data měli všechna soustředěná na jednom místě. Co se týče eh, zdravotnických eh, prostředků, to je nad rámec našich možností o tom rozhodovat. Já velice podporuji myšlenku mít přístup k expertům, které nezaměstnáváme, protože existuje celá řada nových technologií, nových prostředků, eh, které jsou velice citlivé a velice obtížně použitelné a ty, které jsou používány v rámci výdeje léčiv. Tam potřebujeme expertízu, potřebujeme experty a pro ty, kteří hodnotí tyto prostředky, my potřebujeme, aby měli naše expertní vědomosti z oblasti léčiv při vydávání povolení pro tyto e, prostředky. To je v zájmu bezpečnosti veřejného zdraví. Takže ať bude rozhodnuto cokoliv, tak prosím mějme výbor, kde budou všechny tyto expertizy kolem jednoho stolu, tak aby bylo možno přijímat zdravá rozhodnutí pro veřejné zdraví. A co se týče in vitro diagnostických prostředků pro ty, které souvisejí s takzvanou companion diagnostics, eh, my nemůžeme umož- dovolit, aby se eh, léčiva opírala o diagnostiku, kterou nemáme pod kontrolou nebo o které nemáme kompletní vědomosti. Čili my proto, abychom měli my musíme mít poslední slovo v tomto směru, já se omlouvám, ale tak je to opravdu nezbytné pro to, abychom mohli rozhodovat konsistentním způsobem o některých látkách. Tím myslím, že jsem pokryl všechny otázky, omlouvám se, pokud jsem na něco zapomněl a případně mohu zodpovědět některé dotazy písemně. Děkuji. Děkuji vám, pane Guido Hráze. Já se domnívám, že všechny otázky byly zodpovězeny. Máme dobrý přehled eh, o tom, co se v současnosti děje v EMA. Srdečně vám děkuji za velmi obšírnou prezentaci a chtěl bych také zcela jasně říci ohledně úspor, že je možné spořit jenom do určité úrovně. Víme, co EMA dělá a víme, že EMA má přebírat další úkoly ale je nutné EMU také vybavit dalšími prostředky, aby bylo možné na ní přinášet další kompetence. Pokud EMA bude mít více kompetencí, pak 28 členských států EU eh, bude mít eh, méně práce ve svých eh, národních agenturách, ale to je nutné samozřejmě zase zaplatit. Já jsem byl velmi rozloben tím, že se všude škrtalo o 5%, ale bohužel se to tak stalo a zde bylo však dosaženo eh, určité hranice eh, úspor. Přeji vám, vašemu týmu eh, i nadále hodně úspěchů a přeji si, aby ta kooperace probíhala velmi dobře, aby kooperace byla dobrá. Myslím, že v minulých letech jsme z toho velmi profitovali a ještě jednou vám děkuji. Jetzt möchte ich Nyní bych chtěl ještě jednou přivítat skupinu ze Spojeného království. Vítám zástupce Ministerstva energetiky a ochrany klimatu. Srdečně vás vítáme v Evropském parlamentu a v tomto výboru pro životní prostředí. Pokračujeme s bodem 6 na pořadu jednání. Jde o statut eh, Majotu vůči Unii. Aha, byl jsem příliš rychlý. Nejdříve dostane slovo Chris Davis. Bude hovořit o zprávě o provádění OCCS. Prosím, pane Davisi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Slibuji, že vás nepřehlédnu a jsem vděčen výboru za možnost prodiskutovat některé pozměvací návrhy předložené ke zprávě o e, zachycování a ukládání uhlíku. E, zasadím to do kontextu. Jak víme, Mezinárodní energetická agentura říká, že globálně budeme potřebovat CCS, abychom se vypořádali s alespoň 20 emisí e, světa a e, bychom tak do roku 2050 zabránili e, nárůstu teplot. Evropská komise potvrzuje, že potřebujeme CCS, abychom dosáhli e, našich 80% cílů za nejnižší náklady. Ale v podstatě nás Čína, USA a Kanada předhonili, kde, CCS, kde vznik CCS již probíhá a důvodem je nedostatek obchodního modelu, který tady neexistuje je a určitá eh, přemrštěná očekávání eh, o tom, co eh, zajistí soukromý sektor bez finančních prostředků. A mm, obchodní model CCS vždy spoléhal nikoli na subvence, ale na, cena, na ceny uhlíků. Ehm, o nich jsme doufali, že soukromí investoři vynaloží za emise CO2 aby mohli emitovat CO2 do atmosféry, ale samozřejmě náklady jsou eh, zanedbatelné a obchodní model skolaboval. A také kdy jsme se shodli na regulačním rámci legislativním a já jsem stejně tak odpovědný za to jako ostatní, já jsem byl zpravodaj, tak jsme tady měli neočeka- e, e, nadměrná e, očekávání. Například jedna chemická továrna v Německu, tam je mnoho chemických továren a ty vlastně vypouštějící CO2 přímo do atmosféry. Je to součást jejich procesu. Ano, vy a Německo jste jedno a to tež, pane předsedo. Kancelářka Merklová o sobě také takto eh, eh, myslí. Kancelářka Merklová si myslí, že je tetou Německa, vy jste strýcem Německa. Takže jsou tam ty chemické závody, které vypoští CO2 do atmosféry. Co s tím? Eh, jak s tím naložit? neexistuje technický prostředek v této chvíli, pouze ten, že se CO2 odstraní a zakope se do dvou kilometrové hloubky, do skály, která po tisíciletí obsahuje plyn, který eh, spalujeme ve stejných eh, chemických továrnách. Eh, je to realisticky očekávat od chemického závodu, že nejenom že nepůjde za inženýrem, aby mu vypracoval určitý systém zachycování a Eh, uhlíku, ale eh, že půjde ještě dál a eh, pokusí se o vypracování celého systému zachycování a ukládání uhlíku. Takže očekáváme, že tito lidé bude, budou um, budovat produktovody, které budou mnohem větší než eh, jejich eh, chemické závody a že takto vznikne celá síť. Mm, to nemůžeme očekávat od eh, soukromých subjektů. Do toho musí vstoupit i vláda, musí do toho vstoupit veřejný sektor a mm, to jsme prostě nebrali v úvahu. My jsme očekávali, že soukromý sektor se o to postará. Takže tato zpráva, moje zpráva, by měla iniciovat CCS v Evropě a také by měla vnést do systému několik nových podnětů. Já jsem pozměňovací návrhy se zájmem prostudoval. Mám na mysli 3G nyní a sice eh, eh, zelené Greens a zejména Markuse Grota. Eh, je zde určitá filozofie v těch pozměňovacích návrzích, ale pane předsedo, málo kdy eh, se názorově eh, různíme, ale v tomto ohledu myslím, stojíme proti sobě, zejména proto, že se vám vůbec nelíbí CCS, zachycování a ukládání uhlíku. Přiznejte to. Ne všechny pozměňovací návrhy jsou od vás, ale řada z nich předstírá, že členské státy nehrají stěžejní roli při rozhodování o e, vytvoření CCS. Jsou zde členové, kteří mm, by nechtěli poskytovat žádnou finanční podporu, ať už skrze certifikáty nebo inovační fondy. Určitě se jim nelíbí představa, že CCS nebude pouze využívat na průmyslové účely, ale také bude hrát roli v rámci emisí um, fosilních paliv a tak dále nemají eh, rádi představu eh, zapojení soukromého sektoru, eh, nemají rádi představu, že by komise měla také přispět k vyhledávání míst pro ukládání uhlíku, například pod mořem a tak dále. Nechtějí připustit, že mm, dlouhodobá životnost kterou tady vnucujeme soukromým subjektům, je příliš nadměrná členské státy jsou těmi, kdo rozhoduje eh, nebo má rozhodovat o tom, zda to či ono místo je vhodné pro ukládání uhlíku či nikoliv. A je nutno za to eh, brát také odpovědnost na desetiletí a to vyžaduje určité investice do soukromého sektoru. Navzdory tomu všemu pozměňovací návrhy nejsou až tak neužitečné, jak by se nám zdálo na první pohled. Myslím, že stále ještě je zde prostor pro konstruktivní vyjednávání a kompromisy. Začnu se zelenými, GUE, GROTE eh, to je eh, zejména otázka eh, fosilního paliv, fosilních paliv. Myslím, že to můžeme trošku doladit a určitě zelení a já to dokážeme a mm, eh, rozhodně je zde určitá eh, možnost pro zřízení CCS, pokud emise například z průmyslových zdrojů mají být vyřešeny. Já tady se nechci pouštět do boje se zelenými o tom, zdali CCS má být využito i pro elektrárny eh, používající fosilní paliva. To už je jiná věc, ale nemyslíte si navzdory tomu, že si ten problém můžete jen tak odmyslet Eh, CCS je na pořadu jednání na celém světě proto, že eh, emise eh, CO2 z uhelných a plynových zdrojů jsou na vzestupu a velmi dramaticky. V Číně Amerika se přesouvá dlouhodobě z uhlí k plynu, to snižuje emise, ale přesto přeze všechno tady jsou emise Kanada má zase ty dechtové písky a tak dále. To vše představuje dlouhodobé problémy a to souvisí s dodávkami, dodávkami energie a mm, genera, generováním eh, energie v době, kdy emise z uhelných a plynových zdrojů v EU eh, jsou na vzestupu. Ale já tady nechci s nikým bojovat. Jak jsem již řekl, protože chci co nejvíc eh, nadstranické spolupráce eh, tak, abychom eh, to prakticky vyřešili nebo alespoň protlačili vpřed. K průmyslu cementárny eh, nebo eh, cementářský průmysl eh, vytvořil nebo předložil jakousi cestovní mapu pro redukci emisí CO2 a říkali, že do roku 2050 mohou oni snížit své emise o 30%. Chcete-li mít 80% snížení, tak to nelze zařídit z CCS. Dagmar sice kroutí hlavou, ale já cituji cementářský průmysl. Možná, že Dagmar, Dagmar eh, dokáže vysvětlit eh, tu eh, technologii, která existuje k tomuto účelu. Oni říkají, že pokud udělají vše, co je v jejich silách, tak to dokáží snížit do roku 2050 o 30%, ale my požadujeme 80%. To požadují i jiné skupiny v tomto výboru, aby emise byly sníženy ale to vyžaduje také zřízení CCS. A opět se obracím na Německo a chemické závody. Jak to vyřešit? Není nutné hned budovat produktovody, ale není ani nutno zajistit to zachycování. Stačí to ukládat, respektive není nutno to odlučovat, ale stačí zachycovat a ukládat uhlík někde pod zemí a to se bude pak v budoucnu rozšiřovat. A ti, kteří mají starosti o reakci e, veřejnosti, to chápu. Já mám v, e, ve Spojeném království snadnou roli. Nikdy jsem se e, nezeptal politických stran nebo kohokoliv jiného, zdali jsou připraveni žít v domě, pod nímž a se ve skále ukládá uhlík? Ne, protože všechno ukládáme v Severním moři. Tam půjdou naše emise. Právě jsme slyšeli prezentaci od pana profesora Hezeltajna během oběda, že Severní moře podle posledních geologických výzkumů má dostatek rezerv pro všechny emise CO2 z elektráren a průmyslu na dalších 100 let. Pokud nemyslíme na všechny emise, možná, že vůbec ne na elektrárny, tak eh, je zde prostor, který vyřeší všechny naše požadavky na dalších eh, několik eh, století, takže můžeme se vyhnout tady té problematice veřejné, veřejné pozornosti. Ale zásadní princip je tento. A myslím, že to se už blíží těm pozměvacím návrhům. V podstatě je to věcí členského státu. Pokud členský stát nechce mít CCS, tak se, tak se CCS nevznikne. Nikdo, nikomu nebude CCS vnucován. Žádný eh, podnik nebude ani myslet o, na investice v té které zemi, pokud ta vláda nebude podporovat um, jeho iniciativy eh, je to zcela na eh, členských státech, je také na členském státě, zdali chce mít CCS, tak aby si vyjednal eh, dohodu, na základě které to bude zřízeno a aby také poskytl finanční podporu, aby se to zrealizovalo. Vše oč vás žádám je, když budete překládat, předkladat pozměvací návrhy, abyste nebránili těm členským státům, kteří chtějí jít touto cestou a e, následovat tento přístup budování CCS. Děkuji. Chris Davis. Děkuji vám. Byl to opravdu hezký příklad postupu. A nyní zahájíme eh, debatu stínových eh, zpravodajů. Paní Grostet eh, přebírá slovo za paní Ogany. Ne, hlásí se za sebe. Takže za paní Gardiny a potom pan Rodriguez Prosím, máte slovo. Pane předsedo, je zde chyba. Já jsem chtěla hovořit za sebe, ale nejsem s tínovým zpravodajem. Dobře, takže eh, tuto odpovědnost nemáte a mm, slovo má SD, kolega Rodriguez. Nejdříve stínový V a potom ostatní. Děkuji vám, pane předsedo téměř eh, všechny zprávy, kterými se zabýváme v tomto výboru, vedou k mnoha debatám, k nejrůznějším stanoviskům a víme, že zde jsou nejrůznější eh, protiklady mezi státy, v politických skupinách a podobně. A ukazuje to, jak eh, bohat jaký je tento parlament. Já bych však chtěl připomenout cíl. Jde o to, aby CCS se dále rozvinulo a prohloubilo v těch státech, které si to přejí. E, to bylo také řečeno. Ty státy, které to nechtějí, to nemusí dělat. Nejde jenom o obnovitelné energie, o alternativu. E, jde o to, jak je možné reálně zredukovat emise CO2. To jsem chtěl říci jasně, bez ohledu na to, jak se systém CCS bude dále vyvíjet. My jako Evropská unie musíme dodržovat cíle ohledně obnovitelných energií. A nejde ani o to, aby Elektrárny s fosilními palivy byly eh, dále eh, zvětšovány. Eh, doufám, že poslanci EP se k tomu vyjádří, ale já si domnívám, že koncenzus je takový, že CCS je nezbytný také pro ocelářství těžký eh, betonářský průmysl a další sektory. Co se týče energií, eh, máme zde určité eh, protikladné názory. CCS není ideálním řešením a není cílem dosáhnout výsledků pouze touto cestou. Samozřejmě, že je nezbytné se podívat spíš na energetický mix. Komise také přijela sdělení, ve kterém se říká, že CCS bude nezbytné také pro dosahování klimatických cílů, snižování teplot. Tuto techniku prostě nemůžeme opominout jako takovou. To by jistě nebylo možné takto říct. Co se týče projektů, zde je zcela jasné, že ty navrhované mechanismy zatím nejsou úspěšné. Závisí na cenách CO2. Tato cena však je nízká, takže vůbec nepod podněcuje k tomu, aby eh, jednotlivé projekty byly eh, zlepšovány. Je nutné tedy nalézt nové eh, mechanismy financování tak, aby se zúčastnili i dovozci a podobně. To by jistě mohlo být zajímavé. Důležité je však také říci to, že členské státy se musí sami rozhodnout, zda přijmou CCS nebo ne a dle eh, toho také byly předloženy příslušné pozměňovací návrhy. Eh, týká se to také nákladů na jednotlivé eh, projekty a na podporu eh, těchto eh, otázek. Jednu věc bych však chtěl ještě zmínit a jsme si zajedno s ostatními politickými skupinami. Jde o flexibilizaci odpovědnosti za skladování. Pan Davis již řekl, že Eh, se nejedná o to, že bychom opomíjeli odpovědnost podniků, eh, o to jde zásadně. A směrnice by měla také stanovit jasný rámec pro otázku skladování. Také otázka ekologické bezpečnosti by měla být zohledněna. Iniciativa by měla poukázat na ústřední roli, kterou by CCS mohl hrát. Zde jistě nalezneme podporu z mnoha stran a můžeme jistě dosáhnout většiny. Komise celá jistě přijme hozenou rukavici z měnice eh, v minulosti stroskotala, to je zcela jasné. Eh, náklady CCS by měly být snižovány, aby energetické náklady byly dlouhodobě přijatelné. Jsme tedy ochotni eh, podívat se na všechny pozměňovací návrhy a zaujmout určité stanovisko, které by bylo spíš kompromisní. Doufám, že dialog bude rozumný, přiměřený a že budeme moci vyjádřit naše stanovisko. Děkuji, eh, kolega Eichhout. Thank you, Mr. Chairman, and thank Děkuji, pane předsedo, děkuji Chrisy za vaši zprávu i před první připomínky, poznámky. Já bych na úvod začal možná trošku negativně k tomu, co jste říkala a nakonec, jak si to zakončím přátelským tónem. Ale víte, já nevím. Vy jste býval bojovníkem za klima. Vy jste býval bojovník, ale dnes najednou jste se úplně otočil eh, v linii v souladu s cíly Spojeného království a Spojené království chce vzhledem k tomu, že trh má rozhodnout o tom, jak se budou redukovat eh, pleníkové plyny, tak to je takové jaksi fundamentální myšlení Eh, kde i běžný člověk ví, že trh to nevyřeší. A současně i Spojené království si uvědomuje, že trh všechno nevyřeší, protože když Spojené království říká, chceme jenom jeden cíl, ať rozhodne trh, tak současně eh, dávají na jadernou eh, energii vlastně cíl na 40 let a teď v rámci CCS vy dokonce navrhujete cíl pro CCS do roku 2020. Takže tady jak si z toho vyplývá, že trh to dost neřeší a vy se teď chováte tak, že možná máte eh, cíle, co se týče eh, klimatu, ale týká se to pouze jádra a CCS. Takže mám z toho zamotanou hlavu. Vy nechcete obnovitelné cíle, ale chcete cíle CCS a chcete cíle v oblasti jádra. To je divné. To je prostě divné. Takže dumám, kam, že se to řítíme. Ale dobrá, slíbil jsem, že skončím přátelštějším tónem, to je taková obecná otázka stanovovat si cíl pro CCS do roku 2020 je směšné, takže já chci, aby toto bylo zrušeno. A teď širší diskuse a v tom vy máte, Krysy, pravdu. Já si taky myslím, že z dlouhodobé perspektivy, když se podíváme na dlouhodobé cíle světa, svět zcela bez CCS není možný. A to má čistě fyzikální důvody, prostě ocelárny, tam je ruda, která obsahuje hodně kyslíku a jediný způsob, jak ten kyslík dostat pryč, je pomocí uhlíku a výsledek je CO2. Nesouvisí to se spotřebou energie, je to fyzikální důsledek odstraňování kyslíku z rudy. A takže pokaždé, kdy se vyrábí ocel, vyrábí se současně jako vedlejší produkt kysličník uhličitý. A to je jaksi vedlejší produkt, kterého se potřebujeme zbavit a jedna z mála možností je právě to, to e, eh, zachycování a skladování CCS. A ovšem, problém je, že celá problematika CCS je jaksi deformována úhelným odvětvím a to já považuji za problém. Proč já mám politicky obhajovat aplikace, které si přisvojuje uhelný průmysl, který jenom se snaží prodloužit svoji existenci, přestože dlouhodobě víme, že tento svět se bude muset jaksi technologií založených na uhlí zbavit. A to já nemohu tedy podporovat. A celá řada diskusí na národní úrovni v členských zemích je problematická, protože CCS se spojuje s uhlím. A to je pro mě problém. Já politicky nemohu CCS podporovat právě kvůli této vazbě, protože takto já si neumím představit budoucnost. A to je taky důvod, proč je CCS tak problematické, protože někdo samozřejmě se tím zabývá, ale proč my jako zelení máme toto obhajovat proto, aby eh, uhelné elektrárny mohly mít delší životnost. Neužívá se to v Nizozemsku, v Německu, v Dánsku. Prostě je tu problém, ale ten problém je ten, že to prostě špatní přátelé si to přisvojili a já bych rád bojoval spolu s vámi, pokud by se CCS používalo na aplikace mimo energetický sektor, mimo uhelné elektrárny, aby se to aplikovalo v těch průmyslových aplikacích, kde nejsou alternativy, zatímco v energetice alternativy jsou, ale nejsou třeba v některých průmyslových odvětvích z čistě fyzikálních důvodů. A pokud se můžeme dohodnout na tom, že budeme pracovat na těch těchto technologiích, tak potom bych se mohl pokusit přesvědčit všechny zelené kolegy v Evropě, abychom toto podpořili. Ale potud, pokud to bude součást boje uhelných elektráren za e, svoji delší životnost, pak, e, pak ne, protože použijeme to u těch technologií, kde to dává smysl. A na to se těším. Děkuji, Basi a paní Rozbach. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Chrisi Davisovi za jeho práci Dostal mnoho pozměňovacích návrhů také ode mě a je zajímavé slyšet to, že vědci mají řešení všech požadavků, jde tedy o budoucnost eh, na následujících 100 let, ale eh, vždyť víme, že eh, v roce 2009 když jsme začali tyto debaty, tak jsme již konstatovali, že systém CCS je jednou možností. Je to téma, které je nyní před námi a je důležité zajistit to, aby ty projekty, o kterých se hovoří ve vaší zprávě, fungovaly technicky a ekonomicky. Je nutné to provádět eh, udržitelně. Je to drahá technika, která musí být financována. My bychom nechtěli přispívat k tomu, eh, aby zde byl podporován určitý průmysl, eh, který může fungovat jenom na základě subvencí. Tyto návrhy, které Chris Davis předkládá, bychom chtěli podpořit tak aby bylo možné také se svobodně eh, rozhodovat. Členské státy dle svých předpokladů by měly mít tuto možnost a neměly by být nuceny používat eh, CCS. Existují také jiné možnosti eh, pro omezení eh, emisí eh, skleníkových plynů a některé země již dosáhly mnohých redukcí. Bezpečnost CCS to podporujeme. Podporujeme tedy ty pozměňovací návrhy, které zdůrazňují to, že CCS je možné použít, ale není to eh, jakási omluva pro využívání fosilních paliv. My bychom chtěli, aby byly nalézány alternativy k fosilním palivům, k hnědému uhlí a podobně, abychom neměli i nadále problémy s financování. Děkuji. A nyní paní Rodberent a potom paní Krostet. Já nechci debatovat s Krysem o cementu, poštářském průmyslu. Vždyť ty argumenty slýchám už 20 let v nejrůznějším zabarvení. Pokud je pro mě někdo kritériem, eh, pak eh, zabraňování nových technologií, pak jsou to argumenty právě cementářského průmyslu. Čili to mě vůbec eh, již nerozehřeje, ale jinak to bylo prezentováno basem velmi dobře. Paní Grosset? Děkuji. Já bych chtěla podpořit Krise Davise. V roce 2008 jsem byla zpravodajskou eh, stanoviska výboru pro průmysl eh, o eh, zachycování a skladování uhlíku. Tehdy to bylo poměrně nové téma pro nás všechny. Měli jsme velké naděje, jsme vkládali do těchto technik, do financování pilotních projektů. Dnes Eh, konstatujeme, že Evropa má spoždění, je to škoda, protože kdyby to byla Evropa chtěla skutečně naplno využít, tak mohla eh, využít eh, tyto technologie pro export svého know-how, protože jsou jiné kontinenty, kde se uhlí ještě hodně využívá a zachycování a skladování uhlíku tam je významným tématem. Já rozumím těm, kteří říkají, že tento systém se nemá využívat eh, systematicky pro omezování emisí, ale vzhledem k tomu, že subsidiarita je princip, který musíme respektovat a každý členský stát může svobodně rozhodnout, které energetické eh, zdroje bude využívat, pak Eh, to zachycování a skladování uhlíku zůstává aktuální. A z toho důvodu usnesení navržené eh, Chrisem Davisem umožňuje vlastně vrátit toto téma na, na světlo a myslím, že je důležité moci se k tomu vrátit, a pokusit se znovu nastartovat tuto myšlenku s tím, že členské státy samozřejmě nesou velkou odpovědnost a taktéž průmyslová odvětví, která jsou velkými emitenty kysličníku uhličitého a je potřeba nalézt vhodnou kombinaci jak finančních zdrojů, protože v současné době eh, povolen, trh s povolenkami příliš nefunguje, ale to není důvod pro to, abychom Eh, ne, neuvažovali o eh, tomto řešení CCS. Takže svým způsobem já opravdu eh, velice podporuji zprávu Krise Davise. Samozřejmě prostuduju si i pozměňovací návrhy, ale myslím si, že je důležité toto téma jak si vrátit na světlo. Děkuji vám a nyní jsem na řadě já. Musím říci, že když jsem zprávu Krise Davise četl poprvé, tak jsem to vnímal jako čistou provokaci, jako čistou provokaci. Nevím, jestli to tak bylo i skutečně míněno, ale v každém případě já jsem eh, tohoto dojmu nabil. Není to u mě časté, protože mm, obvykle souhlasím s Chrisem Davisem, ale uh, této chvíli je, myslím, jedna technologie a jeden nástroj eh, mrtev jak nic jiného a to je právě CCS a když pak něco napíšeme, je to hezké. Já se také domnívám, že CCS potřebujeme a sice v ocelárnách, cementárnách a a v případě zařízení, kde nemáme žádnou jinou možnost eh, snižovat CO2. Ale v tom co se píše ve zprávě, mám na mysli zdroje fosilních energií, alternativy máme. A proč? To mi musí někdo vysvětlit. Proč bychom měli eh, stupeň účinnosti eh, elektrárny snížit, snížit abychom eh, tím pádem ukládali uhlí, uhlík. Stejně tak můžeme nechat běžet moderní elektrárnu, protože bude mít vyšší účinnost. Takže já si myslím, že CCS je odpovědně použitelné tam, kde není jiná alternativa. Nechci prohlásit tuto um, technologii za mrtvou, ani legislativně, ale tam, kde máme ve výrobě jiné alternativy, tam bychom jich měli využívat. Už tady zazněla i problematika obchodování s emisními povolenkami. Co vše bychom měli z tohoto obchodování financovat? Někdo tady e, zmínil 90. léta, kdy se také o tom takto hovořili. My tady máme cenu uhlíku, která je e, málem ve sklepě a e, musíme navíc ještě z toho financovat i jiné věci i v členských zemích, například e, modernizaci silničního osvětlení a tak dále. Já se domnívám, že v oblasti CCS e, Mm, je věc skutečně dlouhodobá a musíme zvážit, mm, jak s těmi penězi eh, naložit odpovědně. A to je věcí členských států. Když se podíváme na investice v příštích 20, 30, 40 letech, pak musíme myslet od konce. Já mohu vždy vydat pouze jedno euro a to je vázáno na dalších 20, 30, 40 let. Kam vlastně chceme dojet a co musíme učinit proto, abychom eh, dosáhli cíle 70-80% redukce. Zaprvé to musí být mm, eh, vydáváno účinně, efektivně, jinak v konečném důsledku zanikne akceptace eh, ze strany veřejnosti my v naší zemi v Německu jsme se pustili do experimentu, který se nazývá energetická změna. Eh, a tady můžeme riskovat, když se ty ceny skutečně dramaticky zhoupnou, eh, že dojde ke změně této energetické změny. Takže eh, ne všechno, nemohu říci, že by všechno bylo nesprávné, o čem se ve zprávě píše. Některé věci podpořit mohu, ale v hrubých rysech krysy jsem to především vnímal jako provokaci, tento návrh zprávy. A to nesouvisí s těmi třemi Gčky, to znamená GUE, Greens a Grote, ale je to moje hluboké přesvědčení, že bychom k tomu neměli přistupovat euforicky, ale realisticky. Jak tuto technologii zavádět e, nákladově účinně? a nepřehánět význam této technologii, která je ještě daleko od eh, tržní zralosti. Já sám mám zařízení na odlučování eh, uhlíku ve svém volebním okresu a vidím, že ta technologie skutečně je ještě vzdálena eh, stádiu masové použitelnosti. Paní Klas eh, jsem nyní vyprovokoval k odpovědi. No, nejsem vyprovokována, ale prostě e, o tom přemýšlím. Je to skutečně zvláštní. Měli jsme pilotní projekty, které byly uvedeny v, e, tom, v e, té první zprávě a ne, můžeme je zahájit. Jsou se určité obavy, protože také nemáme žádný termín na startování, ale mm, sledovala jsem celou debatu velmi pozorně. Vidím, že situace není dobrá, není možné spalovat více uhlí, když nevíme, co se s tím stane v podzemí při skladování. Co se týče ocelářského a cementářského průmyslu, tam potřebujeme toto řešení. Tato zpráva nemůže mít za cíl eh, pouze prosadit jedno nebo dvě zařízení. Možná, že bychom se neměli orientovat tak obšírně, ale spíše bychom měli vytvořit možnost, jak to vyskoumat, aby jsme ty obavy obavy snížily. Takže prosím eh, pana eh, Krise Davise, aby to trošku upravil, abychom mohli eh, vyzkoušet ten pilotní projekt, který bychom společně podporovali. Čili začít pouze v malém, ale za to pořádně. Souvisí to také s financováním, jak jsem řekl, a Chris Davis bude mít hned slovo a jistě se k tomu také chytře vyjádří, ale slovo má nyní komise příjmy z emisního obchodování eh, jsou využívány k podpoře jiných eh, technologií. Pokud eh, tedy někde něco odebereme, tak jim musíme také říci, a obce u nás třeba čekají na prostředky z tohoto programu pro své osvětlování ulic, tak aby mohli použít nové osvětlení ED, tak aby obce měly větší prostor pro rozhodování. Můžeme však také říci, že ten výsledek je zatím nejistý. Nechci však debatovat dál, chci dát slovo komisi a potom Chrisu Davisovi, aby zareagoval. Die Europäische Kommission. Evropská komise je zastoupená a chce se vyjádřit k této zprávě. Jsou zde dokonce dva zastá, zástupci komise, takže prosím, máte slovo. Thank you very much and good... Děkuji mnohokrát a dobré odpoledne přeji všem eh, vážení členové parlamentu. Komise velmi vítá eh, debatu, která probíhá eh, o významu a budoucnosti zachycování a ukládání uhlíku v Evropě. Tato diskuse je skutečně i aktuální eh, vzhledem k probíhající práci komise. V návaznosti na dvě eh, veřejné konzultace, které zahájila komise v březnu eh, 2013 o klimatickém a energetickém rámci a CCS uvažuje nyní komise o dalším postupu. E, a jak dobře víte, Bílá kniha 2013, která bude vydána příští rok, e, bude obsahovat určitý soubor politických orientací, kde bude eh, mít místo i CCS a eh, to ve vztahu k eh, celkovým cílům redukce emisí CO2 nebo v rámci globalizačních cestovních map jednotlivých členských států na období 2013 až 2015. Toto samozřejmě musí být zdůrazněno, že totiž členské státy jsou odpovědné za výsledky výběr svého energetického mixu a stejně tak oni sami musí rozhodnout, jestli umožní ukládání uhlíku na jejich území či nikoli. A tady se situace napříč Evropou různí. Je důležité mít také na paměti, že CCS může skutečně hrát významnou roli v dekarbonizaci evropské ekonomiky dlouhodobě e, spolu s obnovitelnými energiemi a e, opatřeními energetické účinnosti. Současně ale nesmíme zapomínat, že technologie CCS mohou být e, využívány nebo aplikovány na celou řadu zdrojů. To znamená nejenom uhlí, ale E, i v jiných oblastech průmyslu, nejenom e, v energetice, dokonce i v těžkém průmyslu, cement, e, ocel. Zatím je to považováno za jedinou technologii, která eh, může zachytávat 90 ehm, emisí eh, největších znečišťovatelů. Také se domnívám, že CCS není nutně v konkurenci s obnovitelnými zdroji energie, ale naopak může doplňovat eh, ehm, tyto obnovitelné zdroje tím, že zajistí konstantní dodávku energie a to v podobě udržitelné biomasy. Může přispět ke významnému snižování emisí mnohem více než pouze obnovitelné zdroje energie. A proto tato kombinace bude nutná, aby byla přijata v Evropě. A věříme tedy, že CCS v tom se hraje roli. Ještě posled, poslední slovo ekonomická stránka CCS se musí ještě zlepšit a bylo by mnohem lepší, kdyby CO2 mohl být obchodován jako komodita. A navíc si myslíme, že je důležité, aby Evropa nadále podporovala demonstrační projekty této technologie, aby tedy prokazovala eh, náklady, náklady a účinnost, efektivnost této technologie CCS. Ještě bych doplnil něco k těm komentářům které na toto téma zazněly. Jak známo, komise sestavila již dva programy financování na ty demonstrační projekty, jednak Evropský program pro obnovu a poslední NRI 300. Tento program stále probíhá a tento program NER 300 bude vlastně takovou ukázkou aplikovatelnosti této technologie e, v Evropě. Bude jakýmsi business modelem. Jak kolegyně řekla, CCS je považována za e, technologii, která přispěje e, k dosažení cílů snížení emisí do roku 2050 a věříme, že Bílá kniha pro politickou orientaci v roce 2013 přinese nebo vynese zpět tuto technologii na světlo světa. A ještě poslední poznámka. V rámci Horizontu 2020, tedy nového programu pro eh, výzkum a inovace, je ještě prostor pro zlepšování a zdokonalování této technologie, snižování nákladovosti a aplikovatelnosti této eh, technologie v Evropě. Děkuji. Děkuji a závěrem Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím reagovat na obvinění Dagmar Abase. Bas říká, že jsem se vzdal svého přesvědčení, ale já jsem byl vždycky proti jádru a nijak jsem nezměnil tento názor a nijak to neomezuje kysličník uhličitý, a, protože jádro zase představuje problém s ukládáním jaderného odpadu, takže vy si ale dobře, no. A co se týče úhelného průmyslu i, i u plinárenský průmysl, vždyť nedělají vůbec nic. Oni ani nelobují, oni jsou nadšení z toho, jak to fungují a naprosto nefunguje a naprosto ignorují, co se děje. Oni by měli investovat do podpory CCS, ale oni tak nečiní. A co se týče Dagmar, to je, teď se blíží volby, příští rok a spojené ve Spojeném království liberálové eh, mají vysoké preference, eh, jednomístné, eh, tak strana nezávislosti Ehm, eh, uvádí, že je potřeba, abychom zabránili tomu, aby cizáci eh, chodili eh, na naše území a současně chtějí tedy prosadit CCS, aby vyhráli volby. No to je přece legrace. Takže já eh, zatímco děkuji jiným eh, kolegům za jejich připomínky. Teď otázka zní, zda potřebujeme cíl do roku 2020 ohledně CCS. My máme cíl. Ten cíl stanovila rada v roce 2007. Chtějí 12 uh, eh, příklad, jaksi projektů CCS, které v roce 2015 budou funkční a my jsme ani nezačali. Takže ten cíl tam je máme cíl o obnovitelných zdrojů, ale my se snažíme prostě udělat něco pro to, aby se konečně něco pohnulo aby existoval určitý počet projektů. A já plně souhlasím s argumenty, že prioritou těchto projektů nemá být stejná priorita jako v minulosti. E, na, my musíme podpořit jaksi e, na průmyslová odvětví v této oblasti. My nadále, nadále dochází k rozvoji technologií, což je velice důležité. My v tuto chvíli nemáme žádnou politiku, která by podporovala průmysl, chemický průmysl, cementárny a podobně, aby předkládali projekty. Ani e, žádný podnik z těchto odvětví nepřišel s tím, že by s námi rád na tom spolupracoval. Takže e, cementárny s chemickým průmyslem by se mohly dát dohromady. Není potřeba, samozřejmě ten první projekt, ten bude ztrátový, čili potřebuje dotace, ale Eh, my bychom chtěli, aby předložili eh, pilotní projekt s podporou komise, aby došlo k určitému jaksi pilotnímu demonstrování těch schopností té technologie a podobně. Vielen Dank. Děkuji vám. Ve výboru eh, Budeme hlasovat 27. 28. Eh, listopadu a potom v únoru to půjde do pléna. Děkuji vám za zajímavou debatu. Budeme nyní pokračovat eh, bodem 6 eh, na téma Majo. A e, zde jsem s pravodajem já. Již minulé ve Štrasburku jsme se zabývali tímto tématem. E, ve čtvrtek bylo mimořádné zasedání našeho výboru a jde o to, že od 1. ledna tato skupina ostrovů, toto jsou ostroví, bude mít status zámořského departementu a je nutné e, přijmout určité výjimky výjimky pro určité oblasti ekologických standardů. Právní výbor nám připravil stanovisko, k tomuto tématu. Nemůžeme však akceptovat to, že zde není spolorozhodování, že jsme již jen konzultováni v této otázce. Někteří kolegové předložili pozměňovací návrhy eh, ohledně dvojího právního základu. Já se na to musím ještě do detailu podívat zda eh, to nepovede k oslabení eh, stanoviska eh, parlamentu. My bychom měli postupovat odpovědně, i když zde je časový nátlak. Je zde zvláštní zasedání a sice 14. listopadu v 9 hodin ráno, toto bude mimořádná schůzka a to také proto, že si uvědomujeme závažnost tohoto problému. E, musím se podívat tedy na otázku právního základu a poprosím právní službu, aby mi to ještě jednou vysvětlila. Paní Lepáš, kolegové Tyrion, Paňo a další předložili pozměňovací návrhy e, ohledně těchto dvojích právních základů. Jsou to kolegové z Francie, a je to tedy koalice průřezová pro několik eh, politických stran. Bohužel zde žádný z těchto kolegů není, pravděpodobně měli své důvody pro tuto nepřítomnost. Eh, takže eh, zahajuji debatu k tomuto bodu. Stínovým zpravodajem jsou různí kolegové, ale nejsou přítomní, pokud se chce vyjádřit někdo jiný. Paní Jana Kudakis, prosím. Já mám zprávu od stínového zpravodaje ze skupiny ECR a to poselství je velmi jednoduché. Jedná se o národní, státní záležitost, vnitrostátní záležitost Francie a zpravodajka si nemyslí, že bychom se do toho měli e, vměšovat a současně se domnívá, že je to součást EU, toto jsou ostroví a tudíž by měli dodržovat naši legislativu EU. Finito. Konec. Dobrá, chce se ještě někdo jiný vyjádřit této otázce? Komise, paní Grostet, prosím, máte slovo. Je pravda, že já jsem nepředložila pozměňovací návrhy jako ostatní kolegové, ale Majot se stalo francouzským departementem a aký se tedy aplikuje pro tuto oblast. Je však nezbytné eh, mít trochu více času, aby se to eh, prosadilo. Když se podíváme na situaci na tomto no, souostroví, eh, pak si uvědomíme, že je obtížné prosadit vyřešit vše velmi rychle. Já jako zpravodaj jsem nebyl na fact-finding mission, ale bylo mi řečeno, že je to 101. departement a poprosím ještě jednou komisi, zda by se k tomu nechtěla vyjádřit a vysvětlit situaci. Yeah? Okay. Chtěli bychom učinit prohlášení k právnímu základu a e, já pak předám slovo kolegovi k věcné stránce. Není nutno zdůrazňovat, že jsme proti e, dvojímu právnímu základu z jednoduchého důvodu. A to z toho důvodu, že se jedná o jeden objekt. A jestliže jak praví výbor Jury, měla komise pravdu v tom, že využila eh, jeden právní základ, totiž ten sektorální, pak pro ten samý objekt další právní základ mít nemůže být správné. Je to tak jednoduché. My jsme se rozhodli pro ten normální právní základ, abych to připomenul, protože v každé oblasti můžete eh, tedy eh, činit určité geografické rozdíly, pokud je to oprávněné. A tady to oprávněné je a proto jsme navrhli normální právní základ, včetně spolurozhodování eh, ze strany Evropského parlamentu. Je-li to tak, pak e, článek 349 je nesprávný. Je nesprávný jako jediný právní základ a nesprávné by to bylo i jako dodatečný právní základ. Stejná osoba, tatáž osoba nemůže mít dvě jména. A nyní předám slovo kolegovi, který se vyjádří k věcné stránce. Ano, prosím, kdo to bude? Tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Já já se vyjádřím k, eh, této, k tomuto návrhu změn, kde se jedná i tedy o počty obyvatel, kterých se to týká, tak i některých termínů. Já připomenu, že komise navrhla, eh, aby Eh, byl stanovený harmonogram aplikace, eh, implementace směrnice, která se eh, aplikuje poměrně složitě tak aby potom mohlo dojít k implementaci dalších směrnic. Nesmíme zapomínat, že bez implementace této směrnice rámcová směrnice o e, vodě na koupání a tak dále nebudou moci být implementovány. Implementace této základní směrnice je stěžejní pro ekonomický a sociální a lidský rozvoj populace takže komise má určité připomínky k některým návrhu, pozměňovacím návrhům parlamentu, které podle našeho názoru jsou v rozporu s logikou směrnice nemůžeme aplikovat koncept, který původně není součástí směrnice a to se týká některých návrhů, kde se hovoří třeba o, o, o municipalitách místo aglomeracích, to je v rozporu se směrnicí, nebo některé pozměňovací návrhy, které hovoří o počtu počtech ekvivalentní populace a tak dále. Jestliže ten hlavní cíl je, aby 70 ehm, e, znečištění bylo zpracováno na území Majot do roku 2020. Ehm, pak bude naplněná rámcová směrnice o vodách. A bez toho to nemá smysl. Komise je přesvědčená, že tyto všechny cíle musí být konzistentní a nesmí narušovat základní cíl komise, který se týká aglomerací eh, eh, do, deseti tisíc eh, obyvatel. Takže některé ty návrhy, které tady zazněly, kde se snaží stanovit určité cíle k tomu komise, jak těm ostatním návrhům nemá připomínky. Děkuji vám. Děkuji také za informace o právním základu. Já jsem také toho názoru, že bychom měli mít eh, také eh, spolurozhodovací právo. 27. a 28. listopadu budeme hlasovat o této otázce. Eh, Promiňte, eh, bude to 14. listopadu, kdy budeme hlasovat o této otázce a potom to bude projednáno na prosincovém plénu. Děkuji vám za tuto debatu a nyní bych eh, chtěl přivítat našeho hosta. Srdečně bych chtěl přivítat ministra zdravotnictví, předsednické země rady je výborné, že při té první prezentaci již bylo řečeno, že budou velmi úzké vztahy s parlamentem a že dojde ke výměně názorů o stávajících Eh, aktuálních eh, tématech. Eh, pan ministr dodržel slovo a je zde jako zástupce předsednické země. Chci vám hned přidat slovo, abyste učinil úvod a potom jistě další kolegové budou mít ještě ostatní od další otázky a to tak, abyste mohli i zareagovat. A prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci, je pro mě velkou ctí eh, se s vámi dnes eh, opět eh, setkat jako zástupce předsednické země v oblasti zdravotnictví. Cíle našeho předsednictví mohou být realizovány pouze v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a při dodržení pozitivního a dynamického ducha našeho předsednictví. Především na konci konci této, eh, tohoto volebního období eh, vidíme význam začlenění Evropského parlamentu ještě více. Právě proto bych s vámi chtěl prodetovat to, to, co se nám podařilo, co ještě můžeme udělat a co bychom mohli dělat ještě lépe. A nyní přejdu do angličtiny. Dovolte, abych zdůraznil, že jsem zde nejenom, abych zodpověděl na vaše otázky, ale abych také usiloval o vaše názory, podněty a um, uh, vize. Komplexní dialog s vámi je nutný vzhledem k komplexnímu charakteru problému, které musíme spolu řešit. Jak uh, známo, nyní diskutujeme o um, moderních uh, udržitelných systémech zdravotnictví, debatujeme o tom také v pracovních skupinách a má to být schváleno v prosinci. Takže eh, zdraví v kontextu strategie Evropa 2020 a evropského semestru, faktory úspěchu pro efektivní využití strukturálních fondů pro investice v zdravotnictví, účinné využití léku, modely integrované péče a lepšího řízení nemocnin, měření a monitorování účinnosti investic do zdravotnictví. Nicméně moderní politika zdravotnictví nemůže být omezena omezena pouze na tyto aspekty. Eh, udržitelnost systému zdravotnictví ehm, eh, se odvíjí od mnoha ehm, faktorů a eh, je nutné akceptovat, že zdravotnictví nemůže být pouze nekreativní hodnotou výdajů, ale že je také uznávaným přispěvatelem eh, k ekonomickému růstu, produktivity, že snižuje chudobu, eh, podporuje zaměstnanost a schopnost. Eh, nutno připomenout, že význam zdraví ve všech politikách a soli, principech solidarity a těsnější spolupráce na všech úrovních jsou klíčovými faktory moderních eh, systémů zdravotnictví a zdravotnické politiky. Eh, tyto myšlenky byly diskutovány nedávno eh, v rámci různých for zdravotnictví a měly by se také promítnout do závěru rady. Dovolte, hodní členové parlamentu, abych vám nyní předložil naše výsledky týkající se těch nejvýznamnějších legislativních legislativních návrhů. Samozřejmě tabák. Předně chci poblahopřát vám za dobrou práci na e, tabákové směrnici zpravodajko Bralinda McEwan. Litevské předsednictví a e, vítalo hlasování v Evropském parlamentu, e, které dokázalo, že cíle dvou um, spoluzákonodárců uh, jsou stejné. Uh, jsme odhodláni uzavřít uh, jednání v rámci prvního čtení s Evropským parlamentem před koncem roku 2013, což umožní, aby ta revidovaná směrnice o tabákových produktech byla oficiálně schválena před evropskými volbami. Eh, zcela souhlasím, že tato směrnice je důležitá eh, protože implementuje také rámcovou úmluvu VHO o kontrole tabákových eh, produktů. Evropa zaostává za Brazílii, USA, Austrálie a dalšími zeměmi v našem společném úsilí o změnu situace. Ještě tady zbývají určité eh, otázky, jako například elektronické cigarety, eh, přeshraniční a dálkový prodej a tak dále. Ale hlavním cílem je zajistit, aby mladí lidé nezačínali kouřit a ostatní, aby přestali nebo snížili eh, rozsah kouření. Tady souhlasím, respektive počítám s vaší podporou v tomto legislativním um, aktu. Neměli eh, bychom samozřejmě se zaplést do technických detailů tam, kde je kompromis možný. Samozřejmě klinické testy um, léčiv. Tento právní akt je um, důležitý, aby byly vyvíjeny nové uh, léčivé prostředky a aby byly lépe využívány stávající uh, léčivé prostředky ku prospěchu evropských pacientů a na posílení konkurenceschopnosti farmaceutického průmyslu EU podporou výzkumu a inovací. Všichni uznáváme, že je velmi důležité usnadnit eh, provádění klinických testů v Evropě. Chceme-li evropským občanům eh, eh, zpřístupnit lepší léčivé prostředky a zachovat silný farmaceutický průmysl, který vytváří kvalifikovaná pracovní místa. Nařízení o klinických testech Eh, splňuje tento cíl, protože eh, usiluje o eh, podporu klinického výzkumu. Předsednictví obdrželo mandát od Koreperu 30. října a jednání s Evropským parlamentem budou zahájena 6. listopadu. Racionální a vyvážený přístup je nezbytný, abychom dosáhli společné dohody o nařízení chci ještě zdůraznit, že bychom neměli ztrácet příliš mnoho času technickými otázkami, ale zaměřit se eh, na schválení tohoto eh, právního aktu včas. Litevské předsednictví učiní vše, co je v jeho silách, aby dosáhlo dohody o návrhu, vzhledem k tomu, že většina členských států i Evropský parlament vyjádřili eh, svou silnou vůli usilovat o rychlé schválení tohoto velmi důležitého právního aktu. Dovolte, abych ještě jednou zdůraznil, že toto nařízení má eh, tu nejvyšší eh, prioritu pro pacienty, akademický výzkum i průmysl. Jsem velmi vděčen eh, zpravodajce Glenis Wilmot a jejímu týmu za práci, kterou vložili do přípravy pozice Evropského parlamentu a chci eh, vás ujistit, že eh, se těšíme na další spolupráci, nyní ještě těsnější, eh, ve snaze dosáhnout dohodu a shodu nad tímto legislativním aktem. Chci také říci, že litevské předsednictví velmi tvrdě pracovalo, aby vyhovělo velkým očekáváním Evropského parlamentu a Evropské komise. Můžeme nyní konstatovat, že bylo dosaženo pokroku v rámci průzkumu ze strany Rady. A nyní bych chtěl vyzvat všechny zúčastněné strany k konstruktivní spolupráci. Doufáme, že tento důležitý právní akt bude schválen ještě během litevského předsednictví. Dále eh, eh, lékařská zařízení a přístroje předsednictví je odhodláno dosáhnout eh, maximálního pokroku ve dvou návrzích nařízení, pokud je o zdravotnické prostředky a in vitro diagnózu členské státy eh, Eh, důkladně prověřili všechny dopady, které tato legislativa může mít na stávající systém. To znamená, eh, že množství eh, technických otázek upravených na národním úrovni v rámci těchto dvou směrnic bude schváleno na evropské úrovni. To znamená také delší diskuse o novém systému dohledu nad zdravotnickými zařízeními v rámci tohoto nařízení. Cílem litevského předsednictví je uzavřít první právní detailní čtení textu a identifikovat hlavní problémy. Nicméně eh, pokrok je pomalý navzdory úsilí a proto hodláme iniciovat eh, diskuse s kolegy ministry o možnostech například eh, různých možností dalšího rychlejšího pokroku. Chci poděkovat zpravodajce Dagmar Roth-Berendt a, a také zpravodají eh, eh, o vitro, in vitro návezích panu Petr Lízemu za podporu. Nadále s nimi budeme spolupracovat a hledat možná řešení, abychom eh, zajistili další pokrok. Dále farmakovigilance a poplatky to nařízení o poplacích za farmakovigilanci je velmi důležité z hlediska praktické implementace nové legislativy a financování nových nových aktivit v rámci farmakovigilance. Doufáme, že to uzavřeme co nejdříve a zahájíme trialogy s parlamentem. Tady počítáme s vaší podporou, protože tento právní akt by měl být schválen co nejdříve, aby pak umožnil lepší implementaci pravidel a předpisů farmakovigilance. Budeme těsně spolupracovat se spravodajkou Lindou McEvan, abychom dosáhli dohody a doufáme, že výbor a parlament budou co nejdříve schopni definovat svou pozici. Další legislativní záměry eh, třetí program eh, Health for Growth eh, v rámci nového nebo pro nový, nové období finanční perspektivy je důležitý důležitý pro eh, další zdravotnickou eh, politiku a její implementaci. Spracujeme eh, na tom spolu s Evropským parlamentem a komisí. Diskuse pokračují také o takzvané transparentnosti, to znamená zařazení léčiv do systému úhrad, cenotvorby a tak dále. Je to nová směrnice o transparentnosti. Doufáme, že zorganizujeme, respektive ustavíme další pracovní skupinu k této věci a také doufáme, že se dohodneme na kompromisních návrzích. Vážení členové, dovolte, abych vás nyní stručně poinformoval o programu našeho předsednictví a chci vás pozvat k spoluúčasti samozřejmě, že si uvědomujeme význam eh, problému eh, mentálního duševního zdraví eh, a proto předsednictví uspořádalo konferenci na vysoké úrovni o duševním zdraví ve Vilniusu 10. 11. října. Eh, tady mm, byly projednány s tím související otázky a schválena, schváleno usnesení. Ehm, eh, Forum eh, udržitelné systémy zdravotnictví pro udržitelný rozvoj budou, bude organizováno ve Vilniusu 19. 20. listopadu. Já vám všem děkuji za vaši laskavou pozornost. Velice vítám tuto příležitost ehm, poinformovat vás o pokroku litevského předsednictví v oblasti zdravotnictví zdravotnictví a samozřejmě rád zodpovím na vaše otázky. Těším se na další těsné eh, vztahy a dobrou spolupráci v konstruktivním duchu s eh, vaším parlamentem a těším se, že e, evropskou politiku e, zdravotnictví ještě více zefektivníme. Děkuji a e, pokud budete souhlasit, odpovím vaše otázky v litevštině. Samozřejmě souhlasíme, říká předseda a děkuji vám za prezentaci. A za vaši dobrou Němčinu. Ano, takže začneme s prvním kolem otázek paní Grostet, paní Rod Berendt, Sofie Okoni a další. François? Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodajka k programu Zdraví eh, před rokem jsme již očekávali, že toto bude uzavřeno v trialogu, ale ten trialog bude eh, nyní ve středu se stínovými zpravodaji. Tento program je podstatný. Je důležité, aby tato záležitost mohla být uzavřena. Eh, ty hlavní otevřené body se týkají rozpočtu a také spolufinancování financování a delegované právní akty. Eh, očekávám tedy dohodu ve středu. Eh, komise nás informovalo, že rozpočet je ponechán, eh, což bylo podmínkou, zásadní podmínkou pro to, abychom akceptovali uzavření tohoto programu rozpočet, který je navržen, je 400 49 milionů euro eh, pro eh, dobu 2014 eh, až 2020. Jde o navýšení o asi 1384 tisíc. Je tedy skvělé, že došlo k tomuto navýšení. Ale co se týče úrovně kofinancování a přenesené pravomaci, máme ještě technické otázky, které ještě nejsou vyřešeny a zde bude budeme muset hledat řešení. Chtěla bych vám, pane ministře, tedy říci, že zdraví eh, není žádnou proměnou závisející na novém finančním rámci a já počítám s vaším předsednictvím, že nám tedy pomůže uzavřít eh, tuto záležitost, eh, tuto středu a že budeme moci nalézt také řešení těchto technických problémů. Děkuji, paní Rodberent, děkuji. Mm, minister, thank you much. Pane ministře, děkujeme za váš úvod a za to, že jste dodržel slovo, když jste slíbil, že přijdete. Oceňuji, že jste se snažil dosáhnout nějakých reálných výsledků, něčeho nového a víme, že to není lehké. Co se týče zdravotnických prostředků, Eh, že eh, jste říkal, že byste chtěl dosáhnout maximálního pokroku. Co tím myslíte? Parlament rozhodl, že stanovisko v prvním čtení půjde do plenárky před dvěma týdny. Teoreticky jsme tedy mohli zahájit první trialog, ale k tomu máme ještě daleko. Souhlasíte se mnou, že bychom možná měli trochu zrychlit jestliže chceme, aby tyto dva legislativní návrhy pana Petr Líze a ten můj, že jestliže je chceme přijmout, že bychom možná měli trošku tlačit na členské státy. Souhlasíte se mnou, že pracovní skupina, pokud tedy není schopná rozhodnout, že by měla eh, tedy rovnou eh, se jít do koreperu a, a rovnou rozhodovat na politické úrovni. Ten, eh, co se týče pokroku ohledně poplatků, to je věc, o které jsme ani neměli první rozpravu ve výboru. Já mám takový divný pocit okolo žaludku. Když na jedné straně u zdravotnických prostředků nejde zpomalit, a na druhou stranu v oblasti poplatků členské státy očekávají jaksi bohatý déšť peněz, eh, k, který eh, se urychlí. Já vím, že tady mm, se obracím na nesprávnou osobu a omlouvám se za to. Já vím, že vy se poctivě snažíte dosáhnout pokroku, ale kolega Líze a já a my zřejmě na to nemáme dostatečnou sílu. Můžete tedy prosím ovlivnit pracovní skupinu a vaše kolegy v pracovní skupině a pokusit se eh, třeba eh, přesvědčit velvyslance, aby v Koreperu eh, byli aktivnější, protože jinak to téma ztratíme. Děkuji, pan Taylor. Thank you, chair. Uh, thank you, minister. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já mám několik otázek. Především blahopřeji k eh, dohodě eh, ohledně eh, nařízení o klinických testech. To nebylo lehké téma a mám k tomu několik otázek. Jedna se týká časového plánu, protože myslím, že stávající pozice rady Eh, je, eh, představuje dvojnásobek toho, co má Austrálie a Spojené státy. A jestli si nemyslíte, že eh, je třeba, aby Evropa byla konkurenceschopná a jestli se tedy nemá toto aktualizovat. Takže se chci zeptat, jestli jste uvažovali o tom, že by tu měla být větší flexibilita, tak abychom se, abyste se přiblížili pozici parlamentu je to mezi 60, rozdíl od, mezi 64 a 99. Mohlo by předsednictví vysvětlit, jestli rada chce ponechat um, nízkointervenční um, případy, především v případě užití off-label a nebo použití eh, léčiv na nepovolené Eh, pro nepovolené účely. Eh, co se týče směrnice o tabákových výrobcích, mm, jste hovořil o pokroku, kterého bylo dosaženo. Můžete trošku více rozvést otázky elektronických cigaret a nikotinových výrobků, protože eh, komise a parlament mají velice odlišná stanoviska v tuto chvíli. Děkuji, paní Okony. A potom eh, paní Jana Kudakis. Ano, pane předsedo, děkuji. Thank you. Děkuji. Budu velmi stručná. Tři body. Za prvé, směrnice o tabákových výrobcích. Nejsem do toho přímo zapojena, ale uh, tento týden jsem eh, byla přímo zapojena do eh, jednání s, řady, eh, s řadou lidmi v členských státech, kteří zcela ignorují tuto směrnici. A ráda bych viděla Eh, aby ta legislativa, kterou již máme, byla skutečně řádně implementována, protože řada členských států to nečiní. K poplatkům, o nichž jste se zmínil, eh, právě eh, začínáme na tom pracovat, jak Dagmar uvedla, ale zjišťujeme, že v podstatě tady máme tři různé pozice. Rady, komise a parlament se vybral třetí cestou, takže s tím budeme mít asi trochu problém. Nevím, jak to vyřešíme. A poslední bod Eh, zpráva z vlastní iniciativy se psána před několika eh, měsíci mnou o kmenových buňkách a tady eh, by mě zajímalo, kde se to nachází v rámci vašeho pracovního programu, na jakém místě. Děkuji a nyní na závěr má slovo Sofie Okony. Promiňte, já jsem se přehlédl, vás jsem přehlédl, to byla moje chyba, prosím. Je vous pardonne, monsieur. Eh, omlouvám vás, eh, pane předsedo. Pane ministře, děkuji, že jste přišel dnes eh, mezi nás. Mám dvě otázky ohledně cigaret a směrnici o tabákových výrobcích. Během svých cest jsem dělala fotografie různých časopisů obchodů s elektronickými cigaretami, e, které prodávají tento e, výrobek e, a hovoří o prostředku pro zlepšení zdraví. Měli bychom zarámovat aktivně také marketing a propagaci těchto elektronických cigaret. Jaké k tomu máte stanovisko? Druhé téma, které není aktuální zde v Evropském parlamentu, ale v mnoha členských státech, a sice energetické nápoji. Já bych chtěla uvést především Red Bull nápoje, které jsou konzumovány mladými lidmi. Jsou to nápoje, které mají jasný dopad na zdraví, jako alkohol, drogy nebo tabák. Dnes však neexistuje žádná legislativa ohledně těchto energetických nápojů. Ve Francii zdaňujeme od určité doby tyto nápaje, aby byly trošku dražší a aby mladí je tolik nekonzumovali. Jaké stanovisko zaujímáte k tomuto problému, který bude zítra problémem zdravotnictví, závažným problémem zdravotnictví, přičemž komise o e, této záležitosti dnes vůbec nejedná. E, tím jsme na konci e, našeho seznamu a pan ministr bude mít příležitost zodpovědět položené otázky. Prosím. Norėčiau pradėti nuo pirmojo klausimo dėl sveikatos programų. Já bych chtěl začít tou první otázkou, a sice zdravotní program, program zdraví. 6. listopadu doufejme, vyřešíme tuto otázku definitivně, tedy otázku eh, financování rozpočtu pro společná opatření a pro kofinancování, pro tyto sazby kofinancování. Já osobně se domnívám, že 449 milionů na období 2014 až 2020 nebude dostačujícím objemem, to je můj osobní názor, ale je zcela jasné, že musíme být spokojeni s touto částkou, protože to je kompromis, který eh, prostě jsme museli akceptovat v dané době. Všechny ostatní technické detaily a technické otázky tedy budeme muset řešit na základě eh, prováděcích pravomocí, abychom dosáhli určitého pokroku. Já zde zastupuji jednu zemi zemi, která je chudší než průměr v EU. A chápeme velmi dobře, že i v době hospodářské krize nesmíme spořit na úkor zdravotnického systému. Chtěl bych poděkovat kolegyni Rod Berendt za její otázku. My jsme se setkali a projednali jsme mnohé aspekty již na bilaterální úrovni. E, co se týče zdravotnických prostředků, jsme však nedosáhli žádaného pokroku. Když začneme u Irska, půjdeme až k našemu předsednictví rady a když se podíváme na vývoj situace, pak pokrok v poplacích tedy vidíme. Když však hovoříme o pacientech jako takových, tak je zde ještě mnoho argumentů, které se předkládají. A tyto argumenty souvisí s tím, že nařízení jako právní akt má mnohé technické detaily, které jsou zahrnuty mnohé detaily, které jsou závazné, ale to jsou ještě domácí úkoly, které před námi stojí a musí být zvládnuty dříve či později. Takže můžeme mít mnohé nápady, ale zároveň musíme přiznat, že ty detaily někdy budou vyžadovat více času. Když jsme převzali předsednictví, pak jsme na neformální radě o tom diskutovali a já jsem se ptal kolegů ministrů, zda prostě můžeme projevit naši politickou eh, vůli, abychom prosadili větší pokrok. Dále však jsem se setkával s ministry několikrát a ohledně zdravotnických prostředků a i o otázce in vitro diagnostik jsme hovořili, ale byli jsme si zajedno, že nejdříve musíme vyřešit zásadní otázky a teprve potom detaily. Je samozřejmé, že mě bylo velmi často říkáno, že musí být nejdříve stanoveny určité priority, ale ostatní členské státy také říkali, že chtějí a potřebují zde mít určitou námitku z nejrůznějších důvodů. Vždy jsme se však snažili činit nátlak na tyto země. Psali jsme jim, telefonovali jsme jim a vždy znovu jsme se tedy snažili dosáhnout určitého pokroku. Já bych chtěl ještě jednou eh, projednávat eh, tyto zážitosti, abychom mohli přejít do Koreperu pokud eh, tedy některé věci již nebude možné vyřešit v pracovních skupinách. Na druhé straně však také musíme přemýšlet o tom, jak celý tento text projít a učinit tedy krok ku předu. Také v radě můžeme položit tuto otázku, tedy otázku stávajících stanovisek a harmonogramu prací. Tento týden tedy tyto debaty budou opět probíhat. Já se obrátím na, čl- na příslušné země a se všemi 27 státy Budu také hovořit telefonicky. Dnes jsem debatoval s komisařem o této otázce a poděkoval jsem také za to, že byla vytvořena možnost uspořádat další schůzky. Takže učiníme vše pro to, abychom eh, pokročili co nejrychleji. Čili co se týče mě osobně, i já bych chtěl zůstat upřímný a chtěl bych eh, být aktivní, co nejvíce aktivní. Můžeme dosáhnout lepšího výsledku během našeho předsednictví během řeckého předsednictví, ale stávající dva, tři týdny budou tedy rozhodující. Já učiním vše proto, abychom dosáhli toho, co jsme si vytýčili. Nyní k klinickým testům. Rebecca Taylor, pokud se nemýlím, se ptala na klinické pokusy a ptala se na harmonogram. Samozřejmě, že harmonogram musí být eh, velmi těsný a musíme být eh, atraktivnější také ve srovnání s jinými konkurenty, jako jsou USA a dalšími zeměmi, jako Evropská unie, musíme být atraktivnější v této oblasti. Ale stanovení termínů souvisí s ochranou pacientů, s příslušnou expertízou a souvisí také zprávy pacientů. Čili v globálním kontextu je právo pacientů na velmi vysoké úrovni a proto eh, také stanovení eh, termínu musí být eh, optimální. Také jste se ptali na směrnici o tábakových eh, výrobcích a na stanovisko rady ohledně elektronické cigarety. Paní Okoný eh, se také zmínila o této otázce. V debatách s parlamentem vidíme, že naše stanoviska jsou poněkud odlišná. Já jsem přesvědčen o tom, že tuto debatu sledujete a e, ohledně pozitivního seznamu bych chtěl říci, že to je velká výzva v tom procesu vyjednávání. Navíc také členské státy někdy mají také rozdílné názory. Proto se snažíme o dosažení kompromisu. A já jako lékař vás mohu ujistit o tom, že mnohé vědecké informace byly předloženy, které prokazují, že elektronické cigarety jsou také zdraví škodlivé, tedy mohou být zdraví škodlivé. Tyto cigarety mohou přitahovat eh, mladé, jsou atraktivnější, ale závislost na těchto elektronických cigaretách je rovněž mnohem blíže, než si dovedeme vůbec představit. Vzniká mnohem rychleji, než si dovedeme představit. Stanoviska členských států však hovoří o různých přístupech a jde o to, abychom i zde dosáhli kompromisu. Na jedné straně máme pozitivní seznam, na druhé straně elektronické cigarety a je jasné, že příští trialog bude velmi důležitý. Tyto otázky budeme muset zodpovědět právě v rámci trialogu. Nejsem si jist tím, kdo položil tuto otázku. Někteří mohou také tvrdit, že Nepotřebujeme zvláštní směrnici k tomu, že stačí učinit eh, konkrétní eh, směrnice, a mám tedy na mysli eh, směrnici o tabákovém výboru. My jsme naše domácí úkoly ještě neudělali. Nyní tedy jsou ještě před námi. Musíme řešit tyto úlohy a tato směrnice je efektivním nástrojem. Eh, ten, kdo tvrdí, že tuto směrnici nepotřebujeme, ten, myslíme, nechápe, o co jde. Na druhé straně také tabákový průmysl by nevyvíjel takový nátlak, kdyby ta směrnice nebyla tak rozhodující. a ohledně energetických nápojů. To je otázka rovněž důležitá, velmi aktuální. V Litvě jsou eh, tyto energetické nápoje velmi rozšířené mezi dětmi a mladými lidmi. A tady vzniká přímá souvislost s spotřebou alkoholu, s užíváním alkoholu mladistvými. Jsou to samozřejmě energetické nápoje, povzbuzující nápoje a odtud už je velmi blízko ke spotřebě alkoholu nebo konzumaci alkoholu. na pořadu jednání vašeho výboru je, myslím, i tato otázka, která souvisí i s ochranou zdraví a samozřejmě v důsledku toho i s eh, nemocemi mladých lidí. Diskuse na toto téma jsou důležité a myslím, že jsou v některých zemích eh, oprávněné, protože v některých zemích eh, je omezován eh, na spotřeba energetických nápojů a v tom spatřují velký problém, pokud jde o kmenové bunky. Je politování hodné, že během našeho předsednictví nebyl věnován čas tomuto tématu a diskusím o něm. V pracovních skupinách jsme si vědomi důležitosti tohoto problému. Z medicínského hlediska je tady mnoho problémů a mnoho otázek, které ještě zdaleka nebyly zodpovězeny. Ale Během našeho předsednictví jsme se touto otázkou obírali, byť eh, nebyla na pořadu našeho eh, předsednictví, ale na expertní úrovni se o ní jednalo. Myslím, že jsem zodpověděl všechny otázky. Děkuji vám. Děkuji vám. Pane ministře, myslím, že jste odpověděl velmi zevrubně a eh, i to oznámení, že doufáte, že eh, na radě vám dopřejí sluchu eh, se ukáže být eh, pravdivým, protože vše, co nebude eh, vyřízeno do eh, konce mandátu, podléhá diskontinuitě a my to nebudeme moci uzavřít. Byla by to škoda, škoda té práce a samozřejmě i těch otevřených otázek, které by mohly přinést přidanou hodnotu občanům v Evropské unii. A proto jsme zde, proto zde sedíme a proto jsme se také sešli. A proto ještě jednou srdečné díky za to, že jste Eh, dodržel slovo a ještě jednou eh, mezi nás dorazil a byl ochoten s námi diskutovat. Děkuji vám a přeji vám nadále mnoho úspěchu. tím pádem můžeme začít zítra ráno hlasováním a sice v 10 hodin. 10 hodin pokračujeme. Prosím, abyste si všichni přinesli své hlasovací karty a nyní ho můžu ještě jednou osobně přivítat, pana Kasnera, který je dnes mezi námi který eh, zastupuje Anjo Weisgerber a stává se tedy novým plnoprávným členem našeho výboru. A tím pádem eh, končím schůzi. Koordinátoři budou pokračovat zítra ráno v 9 a všichni ostatní eh, v 10 hodin s hlasovacími kartami. Děkuji vám a přeji hezký večer.